Даже jeu Bien. Mes chers collègues, je pense qu'on va... Vážení kolegové, já si myslím, že začneme, jestli souhlasíte. Já zastupuji našeho předsedu, který uvízl ve sněhu, ale v letadle, takže snad během hodinky by se k nám měl připojit, takže my zatím začneme naše zasedání. Budeme považovat pořad jednání za schválený, pokud nemáte žádné připomínky. A zdá se, že nejsou. Zápis z předchozí schůze považujeme za schválený, jestliže do konce schůze nepřijdou žádné připomínky. Eh, vaším jménem vítám pana Florenzu, eh, což je kyperský ministr eh, dopravy, který tedy za kyperského předsednictví byl naším jaksi protěžkem a on dnes přišel zhodnotit tedy výsledky své práce hned, jak dostane pan ministr kávu, to je potřeba, tak teď máte slovo. Děkuji, pane místo předsedo. Eh, vážení kolegové místo předsedové, eh, poslanci, dámy a pánové. Je mi velikým potěšením, že se dnes nacházím zde ve Evropském parlamentu a chtěl bych vám především poděkovat za tuto příležitost, kterou mi dáváte, abych eh, váš výbor seznámil s výsledky kyperského předsednictví v oblasti dopravy a abych vyslechl také vaše názory a připomínky na toto téma. Kyperské předsednictví eh, mělo za úkol řídit a podporovat v rámci Evropské unie evropské politiky a iniciativy, které neoddělitelně souvisejí s rozvojem a posílením konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a se zlepšením kvality života evropských občanů. V oblasti dopravy toto poslední pololetí eh, bylo takové, že rada se eh, projednávala významné legislativní návrhy, které mají eh, za cíl trvale udržitelnější a efektivnější systém dopravy v Evropě. Především co se týče pozemní dopravy, předsednictvo e, pracovalo na novelizaci stávající legislativy v souvislosti s kontrolním aparátem. E, jedná se především o tachy, tachografy, e, jejich zlepšení jejich spolehlivosti, posílení silniční bezpečnosti, boje proti podvodům a snížení administrativy. Rada ministrů dopravy eh, v říjnu schválila politickou dohodu o návrhu nařízení na toto téma a moji eh, spolupracovníci a celý štáb spolupracoval eh, s, se spravodajkou paní Tykao, které bych chtěl srdečně poděkovat. Jsem si jist, že probíhající jednání mezi Radou a Evropským parlamentem bude pokračovat i za irského předsednictví eh, a že bude dosaženo plodné dohody. Co se týče technických kontrol motorových vozidel a přívěsů, kyperské předsednictví na základě orientační diskuse, která proběhla v Radě ministrů v říjnu, vy, vypracovala obecný přístup na prosincové radě. A kromě těchto dvou legislativních návrhů jsme kladli důraz na bezpečnost silniční dopravy. E, konkrétně 25. června 2012 e, Kypr uspořádal ve spolupráci s Evropskou komisí čtvrtý Evropský den bezpečnosti silničního provozu a kyperské předsednictví e, toto věnovalo především mládeži tento, tento den. Eh, ten den měl téma aktivní zapojení mládeže do bezpečnosti silničního provozu a cílem bylo upozorňovat a vytvářet jakousi kulturu bezpečnosti právě v řadách mládeže. Eh, důraz byl kladen na rozvoj této kultury silniční bezpečnosti prostřednictvím vzdělávání a výchovy a kladením důrazu na takové klima vzájemné důvěry a spolupráce mezi policií a mládeží. A tento den bezpečnosti silniční dopravy vytvořili jakousi významnou platformu pro diskusy a pro výměnu osvědčené praxe a e, cílem bylo hlavně upozorňování na jednotlivá nebezpečí vyplývající z nezodpovědné jízdy. A závěry a návrhy, které vyplynuly z toho to dne jsou dnes významným nástrojem jak pro národní vlády, tak pro Evropskou unii a umožňují tedy posílení bezpečnosti silničního provozu především v řadách mládeže na úrovni národní, regionální i evropské. A nyní, co se týče námořní dopravy. Kyperské předsednictví se soustředilo především na zlepšení pracovních podmínek a životních podmínek námořníků, aby e, jejich práce byla bezpečnější a zodpovědnější a e, větší sociální odpovědnost námořní dopravy. Za kyperského předsednictví rada se e, zabývala dvěma legislativními návrhy, které se týkají dopravy a e, tedy v rámci evropské legislativy. A jednalo se o, o dohodě v souvislosti s dohodou um, um, Mezinárodní organizace práce a, e, a tedy podmínek pro e, pracovní podmínky námořníků lodí, tedy plujících pod evropskými vlajkami a zabývala se tím tedy Žínová rada. A podmínky e, jsou e, takové, že nyní práce mohou pokročit nejenom v rámci vašeho výboru e, pod vedením předsedy Simpsona, který je zpravodajem návrhu, který se týká povinností Eh, pobřežních států, ale také výboru pro zaměstnanost a sociální věci, především s paní eh, Veres, s paní zpravodajkou. A doufáme, že i za irského předsednictví toto bude úspěšná práce. Co se týče eh, vzdušné dopravy, letecké dopravy, plné uvolnění evropského leto, eh, vzdušného prostoru je naprosto stěžení pro to, aby mohl vzniknout jednotný letecký letový prostor, na to jsme kladli veliký důraz a kyperské předsednictví spolu s Evropskou komisí eh, uspořádali schůzku na vysoké úrovni pod názvem jednotné evropské nebe je čas jednat. A toto se tedy konalo v Limosolu 11. a 12. října minulého roku. Toto setkání představovalo fórum pro dynamickou diskusi ohledně situace a um, nutných pokroků uh, a, a, a projektů a návrhů, které jsou potřebné pro kontrolu vzdušného prostoru Evropské unie. A na této schůzce uh, předseda Simpson a ostatní Mm, vysocí panelisté eh, vyslali to potřebné poselství ohledně jednotlivých kroků, které budou muset být uskutečněny, abychom mohli garantovat efektivní pro letový provoz v Evropě. My doufáme, že závěry, které vyplynuly z tohoto setkání, umožní eh, dostatečným způsobem zdůraznit nebo mm, upozornit všechny dotčané na eh, ta úskalí, abychom dosáhli dobrých výsledků za co nejlepších podmínek pro zajištění optimálního eh, leteckého, letecké dopravy v blízké budoucnosti v Evropě. Kromě toho za kyperského předsednictví rada přijala rozhodnutí jménem Evropské unie, které umožňuje rychlou aplikaci dohody, která zajišťuje obecný rámec zesílené spolupráce mezi Evropskou unii a Evropským úřadem pro bezpečnost letového provozu, a sice Eurocontrol. A v rámci prosincové rady tato dohoda byla podepsaná a to znamená, že naše jednotné evropské nebe bude brzy o to posílené. A já bych chtěl poděkovat předsedovi Simpsonovi i paní Foster za jejich úzkou spolupráci s námi a s našimi poradci zde v Bruselu. Zlepšení kvality a efektivnosti letišť v Evropské unii. Představují jeden z aspektů evropské politiky, které jsou naprosto stěžejní při, v leto, letecké dopravě. Kyperské předsednictví se soustředilo na legislativní návrh, který souvisí se společnými pravidly pro eh, lhůty a mm, eh, doby odpočinku a podobně v evropských letištích a eh, Rada předložila v říjnu obecné stanovisko a Evropský parlament nedávno hlasoval na toto téma, tedy o dokumentu na toto téma a nyní tedy, jak mi bylo řečeno, je otevřená cesta pro jednání s radou v velmi krátké době a pro dosažení dohody. Takže já bych chtěl velice srdečně poděkovat zpravodajům všech tří návrhů, pan Gilkia, Slafred a Zásada za eh, úzkou spolupráci se zástupci kyperského předsednictví. Kromě toho v oblasti letecké dopravy předsednictví na základě sdělení Evropské komise na toto téma eh, předložilo závěry, které rada schválila, přijala v oblasti vnější politiky letecké dopravy Evropské unie. A tyto závěry představují základ pro společnou evropskou koordinovanou činnost v, v té, ve snaze zlepšit eh, kvalitu eh, letecké dopravy na mezinárodní úrovni. Je to efektivní a životaschopný systém dopravy, který vyžaduje eh, eh, struktury, které budou aktuální a náležitě rozvinuté. A tento vývoj je postupným završením evropských sítí, které jsou nezbytné pro jedno, aktivity jednotlivých evropských podniků a pro zajištění mobility evropských občanů a přispívá k posílení možnosti rozvoje ekonomiky Evropské unie. Tyto sítě mohou efektivním způsobem podporovat sociální soudržnost územní i, i ekonomickou mezi všemi regiony Unie. A v tomto rámci kyperské předsednictví na základě tohoto obecného stanoviska obecného přístupu přijatého za částečně za dánského předsednictví. Dál tedy pokračovalo s projednáváním legislativního návrhu za účelem usnadnění propojení Evropy, to znamená mechanismus propojení Evropy tak, aby se urychlil pokrok v tomto směru. Tento návrh a jeho projednání proběhlo v rámci pracovní skupiny Přátel předsednictví, která vznikla eh, z iniciativy kyperského předsednictví, tak aby eh, usnadnila tedy pro jednání tohoto návrhu. Velice děkujeme panu Rike za jeho spolupráci se zástupci kyperského předsednictví v tomto směru. A jednání mezi radou a Evropským parlamentem ohledně tohoto systému evropského propojení, eh, connection, podobně jako legislativní návrhy ve všech oblastech, musí dál pokračovat za mm, irského předsednictví. Já bych eh, tady konkrétně eh, chtěl zvlášť zmínit návrh zákona týkající se revize pokynů, eh, těch guidelines pro rozvoj vnitroevropských eh, do, dopravních eh, linek a já velice děkuji Um, jaksi zástupcům Evropského parlamentu za skvělou spolupráci. Nejenom, že jsme projednávali tyto otázky, ale také jsme si jaksi dovolili položit, postanovit určité priority s tím, že s úspěchem se snažíme prosadit takové politiky, které já považuji za klíčové pro, z pohledu kyperského předsednictví a které přispívají, přispívají k zajištění udržitelnosti a rozvoji eh, inteligentní dopravy v Evropě. Podařilo se nám přeorientovat námořní politiku Evropské unie během zvláštní schůzky ministrů na Kypru příslušná ministerstva, která zodpovídají za námořní dopravu, tam byla zastoupena, byl tam pan Barroso, eh, kyperský ministr pro námořní politiku, paní komisařka Maria Damanaki. Eh, společně jsme tedy eh, vypracovali jakýsi apel z Limasolu a cílem tohoto apelu je harmonogram prací na problematice námořní dopravy k posílení strategie Evropa 2020. Tato agenda se soustředuje především na odvětví, která bývají ehm, někdy dobře zvýrazněná, někdy ještě potřebují jak si posunout a představují současně veliký potenciál pro vznik pracovních příležitostí a růstu. A tento apel vyzývá všechny zainteresované, aby eh, zajistili dobré podmínky, které umožní eh, takzvané modré ekonomice se rozvíjet a e, snaží se spolu s třetími sousedními zeměmi, e, se kterými Evropská unie sdílí stejná moře, se snaží tedy spolu s nimi vytvořit odvětvovou a a horizontální spolupráci, výměnu osvědčené praxe, podporu dialogu na národní a mezinárodní úrovni v legislativním rámci, který stanovilo dohoda OSN o námořním právu. A ta, tento apel z Limasolu, nebo výzva z Limasolu, bude stěžení e, z hlediska způsobu, jak podporovat námořní aktivity, tak, abychom přispěli k trvale udržitelnému růstu, abychom vytvářeli pracovní příležitosti a využívali námořní bohatství co nejlépe a využili současně obrovský potenciál růstu, který skýtá. Čili je to vyloženě kyperská iniciativa, ke které se připojila Evropská komise a všechny členské státy u, u Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, jakož i zástupci Evropského parlamentu. Chtěl bych obzvlášť poděkovat třem členům Evropského parlamentu, pan Komucakos, paní Lepáž a paní Meissner, kteří se účastnili konference a kteří umožnili eh, úspěšně jak si eh, ten, tuto výzvu jak si eh, realizovat. Rada pro obecné záležitosti v prosinci schválila závěry v tom smyslu, že tyto závěry budou obsahovat také tedy tuto výzvu. Tyto závěry eh, eh, připouštějí, že výzva z Limasolu je významnou složkou evropské strategie 2020, která posiluje růst, konkurenceschopnost, a vytváření pracovních příležitostí v rámci tzv. modré ekonomiky. A kromě toho jsme s úspěchem zajistili přepracování dvou ústředních politik Evropské unie a sice digitální technologie a doprava s tím, že jsme poukázali na roli digitálních technologií v oblasti udržitelného rozvoje dopravy v Unii. To bylo vlastně poprvé, kdy předsednictví rady zorganizovalo společné setkání ministrů dopravy a e, spojů a telekomunikací s tím, že uznávají, že role nových technologií je zvlášť významná a má své nezastupitelné místo v Bílé knize eh, dopravní politiky, politiky dopravy. V rámci závěrů, které přijalo kyperské předsednictví a které, eh, jak si uvítali všechny členské státy i Evropská komise, toto jsou témata, která tam tedy figurují. Za prvé je to volné užívání informací a dat jakožto základních prvků eh, inteligentní dopravy a rozvoj inteligentních systémů dopravy, jakož i multimédia uvnitř měst i mezi městy. Tyto závěry byly prezentovány kyperským předsednictvím na radě na Světovém foru o inteligentní dopravě, které proběhlo v Rakousku v říjnu. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, kyperské předsednictví vyvinulo veškeré úsilí pro to, aby bylo dosaženo skutečného pokroku v oblasti evropské nebo evropských tematik, které eh, měly tedy být projednány. Kromě toho vlastní iniciativy kyperského předsednictví, které souvisejí s námožní integrovanou politikou, jakožto, jakož i z oblasti dopravy a spojů, eh, byly řešeny tak, aby bylo dosaženo tedy rozvoje Evropské unie. Pracovali jsme důsledně, eh, se vší pokorou a s vědomím Eh, jaká je role evropského předsednictví. Snažili, maximálně jsme, plně jsme respektovali role evropských institucí a především Evropského parlamentu, který představuje jeden z nejvýznamnějších pilířů struktury Evropské unie, protože eh, principy a instituce demokracie se tady právě projevují eh, nejexemplárnějším způsobem. Eh, na základě této významné zkušenosti eh, Kypr získal mnoho zkušeností a vědomostí o evropských aktivitách, které je potřeba zhodnotit a přejeme si s ještě větším odhodláním dále pracovat jako aktivní partneři a účastnit se vytvoření a stanovení našich cílů pro lepší Evropu. Děkuji vám za vaši spolupráci po celou dobu kyperského předsednictví a přeji irskému předsednictví a mému příteli, eh, ministrovi dopravy Leon Varadkárovi který převzal štafetu od 1. ledna mnoho úspěchu a zůstávám vám k dispozici, rád si vyslechnu vaše názory a připomínky, případně odpovím na vaše otázky, potud, pokud toho budu schopen. Takže vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nyní dáme slovo koordinátorům, eh, aby mohli klást své otázky, takže pan Werner Kühn. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát eh, děkuji i kyperskému předsednictví a panu ministrovi Florencovi, který hovořil o všech tématech, eh, která máme teď na pořadu a která tady v parlamentu projednáváme, to znamená eh, i tady na výboru, a, a která mají určitou politickou důležitost a, a na kterých jsme se také neschodli s radou. Pozitivně bych eh, ohodnotil, pane ministře Florencu, že jste se zasadil o posílení evropského letového prostoru, zejména jeho kontrolu a bezpečnost s těmi funkčními eh, bloky letového prostoru. V zásadě ovšem eh, jsme nepokročili v posledních měsících. Členské státy se trvávají na svých pozicích, tak, aby si mohli zachovat své vlastní eh, systémy kontroly letového provozu a bezpečnosti a proto bylo eh, dobré, aby předsednictví, eh, a předsednictví, předsednictví zatlačilo. A to bylo velice pozitivní a děkuji vám tedy za to angažmá. Pozitivně bych také potrhl, že i u balíčku o technické e, způsobilosti vozidel, zejména u periodických kontrol technických a u e, silniční bezpečnosti, alespoň e, z rady už máme na stole společné stanovisko a v parlamentu ve výboru se teď Můžeme moci dostat vpřed. U eh, balíčku eh, letecké, o letištích známe situaci. Tady máme eh, oblast slotů a noise. A myslím si, že to se tedy rozjelo. Stanovisko rady, ale trialog, a triology zatím ještě neproběhly. U pozemního odbavování ovšem také se vám musíme ještě dostat vpřed a dozajista e, za e, irského předsednictví to bude jeden z hlavních bodů. Potom je tady oblast na mořní přepravy, e, která pro Kypr, co by ostrovní stát a námořnický národ dozajista hraje důležitou roli. Byla vámi ovlivněna, myslím, pozitivně pracovní a životní podmínky na lodích podle předpisů Mezinárodní organizace práce a také příslušné certifikáty pro eh, příslušné patenty, eh, které jsou na lodích třeba pro navigaci a strojové vybavení a také kontrola eh, státu přístavu. To je velice mimořádně důležité. U tenté Myslím, že v tuto chvíli se nacházíme v situaci, že je teď na eh, tahu eh, rada. Eh, samozřejmě musí proběhnout i první čtení v parlamentu, ale u tak důležitých projektů investic do infrastruktury i rada by měla vydat jasný signál ohledně toho, jak hodnotí naše návrhy. A kolegové, Ehm, předseda eh, Rike eh, jako předseda CEFu, pokud jde o finance, vždycky eh, připomíná, že potřebujeme finance od členských států v nadcházejících sedmi letech. A pokud se chceme opravdu dostat z té zapeklité hospodářské situace musíme investovat a proto by bylo vhodné, aby členské státy eh, teď se shodly na eh, společné rozpočtové politice, protože eh, nemělo by to být tak složité, ale víme, jak to je. A doufáme, že dopadnou dobře ta příští vyjednávání velkých členských států. Potom to prohlášení z Limasolu O tom eh, jste eh, zde hovořil, to bylo velmi důležité strategicky a eh, by mohl být, mohlo by být krokem ke společné dopravní politice. Měli jsme zde tady důležité slyšení, tady středozemní moře hraje důležitou roli. Já vím, že vy za to, pane ministře, asi nezodpovídáte. Na Kypru kvůli tomu budete mít určitě ještě zvláštní úřad, ale eh, pro, hospodářskou, eh, pro hospodářský rozvoj to hraje důležitou eh, roli, taková námořní komunikace. A potom je také dobré, že jste pracovali na integrované námořní politice, nejenom pokud jde o dopravu a životní prostředí, ale i o rybolov. Takže srdečně děkuji, pane ministře Florencu, za vaše angažmá. Děkuji, pane Kůne. A nyní pan El Khadraoui za SND. Děkuji, pane předsedo. A, a já samozřejmě chci e, zvláště poděkovat kyperskému předsednictví a panu e, ministrovi za e, odvedenou práci a za ten rozsáhlý úvod. V posledních několika měsících proběhla celá řada témat, která jsou mimořádně eh, důležitá a která eh, byla také eh, dotažena do konce. Například tachograf je velice důležitý pro bezpečnější silniční dopravu a tachograf může být tedy součástí toho dotaženého a ty technologie, které máme k dispozici, musíme optimálně využívat také k tomu, aby eh, herní pravidla byla stejná pro všechny. My jako frakce eh, si myslíme, že silniční doprava eh, ještě musí být přizpůsobena do určité míry, tak aby lidé, kteří tam pracují, mohli pracovat v dobrých a slušných podmínkách. Čili to ještě je třeba dořešit, kromě Potom eh, letová přeprava, tak eh, tam eh, byly učiněny kroky vpřed. I my v parlamentu například u pozemního odbavení musíme ještě udělat některé kroky, ale hm, pokud jde o sloty a o hlukovou zátěž, tak myslím si, že tam parlament a nestojí tak daleko od sebe a že Eh, za vaší asistence jsme byli schopni se kousek posunout a posuneme se ještě dále. Méně eh, lepší, méně dobré, myslím, eh, a nesouvisí to s tím, co jste vy projednávali, nicméně ovlivňuje to provedení dohod, které jsme učinili, je odkaz na jednotný letový prostor. Myslím, že 5. prosince jsme eh, tedy měli vstoupit eh, v platnost funkční eh, bloky leteckého prostoru a zodpovídají za to členské státy. A tím vlastně i porušují evropské předpisy, které jsme si před necelým rokem odsouhlasili. Já si myslím, že dobrá spolupráce mezi parlamentem a radou vyplývá také z toho, aby to, co si tady odsouhlasíme za legislativu, se dodržovalo a provádělo. A tady závěrem musí být, že to, co bylo schváleno, je výhodné pro celý sektor, pro cestující, pro ekonomiku, pro životní prostředí a proto silně lituji, že členské státy se do toho nepustily. A poslední věc, eh, kterou jsem chtěl zmínit, se týká TNT a CEFu. Tady samozřejmě pro nadcházející léta je důležité, abychom co nejobjektivněji se pokusili eh, si vytvořit eh, mapu eh, dopravní infrastruktury v Evropě tak, abychom se dostali k efektivnějšímu vnitřnímu trhu a ten té tohoto jsou velice důležitou součástí. Už dobře fungují a některé a my spoleháme na vaši podporu a spolupráci v nadcházejících měsících co by eh, člena rady, eh, zejména pokud jde o rozdělování rozpočtu. Víte, že teď eh, je na pořadu nebo bude na pořadu víceletý rozpočet a nemá smysl dávat příliš energie a času do stanovování pravidel pro pěknou evropskou síť celoevropskou. evropskou když na ní nebudeme mít eh, moc peněz nakonec. Takže nechceme žádnou prázdnou nádobu, prázdnou pokladničku. Opravdu eh, záleží na evropských misech dopravy, aby nakonec eh, ten rozpočet byl plný. Každopádně bych vám chtěla dát poděkovat za vaši práci nakonec, ale ta práce nebude nikdy dokončena což uvidíme i v nadcházejících měsících a my samozřejmě eh, budeme mm, spolupracovat eh, i nadále a čekáme i vaši, nebo doufáme ve vaši eh, konstruktivní spolupráci. Děkuji pana Chadraui A nyní pan Benjan za liberály a demokraty. Pane Benjane, máte slovo. Uh, Sorry, I was, I said I was... Já se omlouvám, mě tady něco vyruštilo a já jsem si neuvědomil, že už uh, jsme se možná někam posunuli dále. Co teď, prosím, projednáváme? No, mais si vous n'avez pas de comment... Pokud nemáte žádné připomínky nebo prohlášení, které se týkají tady eh, vystoupení pana ministra, tak v tom případě já bych dal rovnou slovo panu Kramerovi. Pane Beňone, takže chcete vystoupit? Asi raději ne, protože jsem se nepřipravil. Já myslím, že tady trošku uh, byl problém, uh, pokud jde o to, které téma jsme projednávali a zatím jsem tady nedostal k tomu žádný briefing. Dobrá, v pořádku, takže dám slovo za frakci zelených pana, panu Kramerovi, který to čeká. Já také mnohokrát děkuji a kyperskému eh, předsednictví a, a, a děkuji za to, o čem jste zde hovořil a, a k některým bodům bych se tedy vrátil. Setkání v Limasolu samozřejmě bylo velice důležité, ale jak už bylo řečeno, Evropská rada a šéfové státu a vlád porušují evropský zákon, který sami schválili protože jednotný letový eh, prostor už měl vstoupit v platnost 5. prosince. A to je eh, předpis, který šetří peníze, ale přesto není eh, proveden. Je to předpis, který snižuje emise, dochází, tedy naplňuje evropský cíl snižování emisí a přesto se to nenaplňuje. Co se to vlastně děje? Ti, kteří dělají zákony, jsou jim ty zákony úplně jedno, O čem se tady eh, jedná? Možná byste nám mohl říci, proč se to nedělá? Já pocházím z Německa. Proč německá spolková vláda se zdráhá ty zákony, které předtím schválila a na které tlačili na jejich sjednocení tlačila, protože je to všestranně prospěšné. Proč, proč najednou se zdráhá je naplňovat? My tady bohužel eh, nesedíme na eh, tom, kde se o tom rozhoduje, není to otevřené a transparentní, ale možná, že vy byste nám mohl říci, co si vlastně představujete? Každý občan v Evropě, která je právním státem, musí se držet eh, zákonu, ale pro eh, zástupce v Evropské radě tohle očividně neplatí. Mohli byste nám k tomu něco říci? Druhá věc, pozemní odbavovací služby. My jsme to tady eh, s velkou většinou odmítli, s malou, tedy s těsnou na výboru a na plénu s velkou většinou. A myslíte si, když se vrátím eh, k tomu, o čem jsem hovořil na začátku, že pozemní odbavovací služby, to se možná týká tří eh, letišť, a eh, za 15-20 let by se to mělo změnit. A myslíte si, že my se tady máme zabývat nějakou evropskou úpravou, která nakonec bude relevantní pro nějaká tři letiště? Já si myslím, že je to plýtvání časem, zejména když víme, jak Eh, se svévolně potom nakládá s evropskými předpisy. A potom eh, třetí věc. Regionální letiště. Vy jste hovořil o mm, té zprávě. Já jsem teď dostal informace od eh, regionálního letiště v Kaslu. Pro vaši informaci, z Kaslu lze přímo vlakem dojet na frankfurtské letiště a trvá to hodinu 38. A z frankfurtského letiště lze dosáhnout eh, řadu destinací přímo. Přesto eh, esenská eh, zemská vláda za Rolanda Kocha zajistila, aby se tam zřídilo letiště. Toto letiště samozřejmě mm, sotva dává smysl. Opouští, to odlétá z něj 12 letů za týden a z toho 7 patří nesolventní firmě XL Airways o které eh, vlastně nelze zjistit, jestli nějaké lety provozuje nebo ne. Mimochodem, eh, tady máme eh, pro srovnání regionální letiště Saarbrücken a to odbavilo minulý rok 540 tisíc cestujících a za loňský rok udělalo deficit 5,5 milionů. To znamená, že každý cestující je tam subvencován 120 eury. Myslíte si, že to dává smysl? Nejsou tady eh, nějaký, eh, nějaký problém s penězi? A neměli bychom eh, sledovat lepší peníze? Máme tady v Evropě dva principy. Uživatel platí a potom externalizace v nákladu. A oba cíly, obě zásady jsou zde hrubě porušovány. Já se ptám, jestli se o tom na radě jedná, jakou k tomu máte vy pozici a když eh, se tady z druhé strany eh, říká, že se musí šetřit eh, na stavbách, na školách a tak dále, ale u leteckého, program, u leteckého průmyslu, kde máme pětinásobné emise než jinde, tak je to jedno. Máme tady krásný seznam přání, který jsme si schválili tady v parlamentu před Vánoci, protože byly Vánoce, tak jsme si mohli hodně přát. A já se proto ptám, Jestli si nemyslíte, že bychom měli eh, my vlastně ani nevíme, kolik dostaneme peněz. Pravděpodobně to bude seškrtáno. A i jestli bychom se neměli soustředit na projekty, které jsou financovatelné, můžeme mít ještě dva nebo tři, a nebo eh, nám takovéhle seznamy přání pomůžou, když za poslední 20-30 let nepomohly. A další potom je tady eh, železniční eh, prostor, to je eh, úplná sešívaná pok přikrývka, to vůbec nesouvisí navzájem spolu, tak mě také zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Merci, Děkuji, pane Kramere. A nyní za GUE dám slovo panu Kohlíčkovi. Předající, Eh, mám možnost mluvit výjimečně česky, tak toho využiju. Eh, chtěl bych poděkovat kyperskému předsednictví a že eh, přestože Kypr prožívá společně s Řeckem řadu obtížných situací, že se zhostili svého úkolu a náročného úkolu velmi dobře. Zejména bych chtěl zdůraznit, že pro silniční dopravu tachografy jsou opravdu velmi důležité a ten problém je v nákladní dopravě velice silně pocitován. E, chybí mi tam ovšem e, to rozšíření na malé kamiony, zejména e, malý profes, malých autech, profesionální řidiči, kteří křižují Evropu, nemají prakticky žádnou ochranu, která by byla podobného druhu a jejich pracovní podmínky se rovnají pracovním podmínkám otroků někdy na konci římské říše. 10, 12, 14 hodin denně pracují a e, spí někde v příkopě nebo přímo v autě a je to věc velmi složitá. Sociální podmínky samozřejmě e, jsou důležitou záležitostí i pro velké kamiony a e, myslím si, že k tomu, abychom řešili ty problémy silniční dopravy, tak nám pořád ještě chybí jednotná úprava školení řidičů, protože 90 všech nehod jsou problémy způsobené člověkem, nikoli v infrastrukturou nebo selháním vozidla. To je obecné, to neplatí na kyperské předsednictví pouze. Já bych rád, kdybyste se tím do budoucna zabývali na sektorové radě, protože eh, pokud také mm, trošku jezdíte na silnicích, eh, já najezdím zhruba 80 tisíc kilometrů ročně, tak vás jistě vnímá hrůza z toho, jak jsou špatně řidiči eh, proškoleni. Eh, pokud se týče železniční dopravy, tam mě překvapuje, že jsme nepostoupili eh, moc dopředu v řešení těch základních problémů. To je první a čtvrtý balíček. Tam já chápu, že Eh, ani Kypr, ani eh, následující předsednictví eh, jaksi v této oblasti nebude příliš moc zainteresováno, ale myslím si, že neustále se tady bavíme, a to už 15 let, o oddělení infrastruktury od dopravy a všechny ty modely, které zde byly prezentovány, jsou špatné. Takže já si nedokážu představit nějaké racionální řešení. Myslím si, že v některých případech bychom měli ustoupit od těch velkých náročných eh, plánů a spíš se soustředit na to, abychom vylepšili eh, bezpečnost, sjednotili předpisy a snažili se něco dělat s tím, že máme šest systémů eh, elektrické trakce. Pokud se týče letecké dopravy, tam sloty a hluk jsou velmi zajímavě rozpracovány. Trošičku se opomíjí prašnost a vůbec emise, Eh, to je takové kritické místo letecké dopravy. Na jedné straně eh, jsou eh, ty různé zdroje prachu a na druhé straně jsou to emise CO2, ale i dalších látek, ať už jsou to těkavé látky z paliva, jejich únik, nebo znečištění vůbec životního prostředí. Tam jsme nijak nepostoupili, ale je to záležitost které některá letiště selektivně a některé společnosti selektivně sami už přistupují. Pokud jde o ground handling, tam si myslím, že to bylo jasně velkou většinou na plénu zamítnuto. Nevidím důvod, aby náš výbor k tomu zaujal jiné stanovisko. Je to něco podobného jako liberalizace práce v přístavech. Směřuje to k odbourávání sociálních jistot těch, kteří pracují ve všech sektorech, který se nazývají ground handling a myslím si, že je to špatná vizitka, že se tím dále zabýváme. Eh, pokud se jedná o funkční bloky, tam si vzpomínám, že již před 15 lety jsem byl zpravodajem u mezinárodní smlouvy o sjednocení leteckého provozu na střední Evropu ve středních výškách. Ta byla mezi tím zrušena a střední Evropa bude největší problém ve tvorbě bloků. A do budoucna já si nedokážu představit, že by s tím někdo racionálně hnul, protože zatím opravdu, a ještě jednou říkám, to je střední Evropa, to je nejhorší eh, část, ta bude opravdu velmi obtížná, ani irské předsednictví asi s tím moc nehne a bylo by dobré tam získat nějaké nové myšlenky, protože zatím je to eh, mimo. Ve vodní dopravě eh, velice eh, si vážím té iniciativy Limasolu, ale pro eh, Českou republiku jako vnitrozemský stát, a není to sám vnitrozemský stát, je velmi důležitá také vnitrozemská doprava, tedy ta doprava po řekách. A v této oblasti, ať už komise nebo rada, nebo moji vážení kolegové v parlamentu, znají pouze rýnsko, rýnskou cestu, trošičku Eh, kanály v Beneluxu a krapec v severní Francii. Když se dostanou někam dál, tak jsou naprosto zmateni a je třeba podle jejich mínění eh, nechat všechno plavat. Ale plavat by měly lodě, nikoli všechno. A je to ekologická přeprava, kterou ve střední Evropě zatím ty nejvyšší orgány Evropské unie podceňují. Nejdelší řekou Evropské unie je Dunaj. To není Rýn. Tam by se měl soustředit úsilí. Jestli se chceme dostat na vyrovnání šancí střední a východní Evropy se západem, musíme se zabývat Odrou a Labem. A já si myslím, že tam eh, bude velmi důležité, aby kyperské předsednictví eh, si uvědomilo, že prostě moře není to jediné, kde se plaví lodě a Doufám, že irské předsednictví k tomu zaujme určité, alespoň trošku pozitivní stanovisko. Pokud se jedná TNT a CEF, tam je důležité, aby investice šly výrazně nahoru, protože právě strukturální investice v době krize eh, řeší, pokud samozřejmě chci racionálně hospodařit v rámci celku zvaném Evropská unie, eh, nový vzestup hospodářství. Musí tam být ale jasná pravidla, musí tam být jasné finance a jestli chci považovat Evropskou unii alespoň za nějaký celek, tak nemůžu se bavit o tom, že budu dávat roční rozpočty pod úroveň 1%, ale musíme se snažit, abychom se dostali někam ke 2% hrubého domácího produktu. To vám řekne každý, kdo se pohybuje trošičku více v ekonomice, než ten, kdo pouze sedí u zeleného stolu. Takže to je eh, pro Eh, to budoucí období podle mě to zásadní, to, co podceňují ti největší přispěvatelé do rozpočtu Evropské unie a co bychom si měli ale všichni uvědomit, pokud skutečně chceme dále budovat Evropskou unii a nikoli přihlížet tomu, jak se nám to rozkládá pod rukama. Děkuji. Děkuji, pane Kohlíčku. A nyní dostane slovo pan Koch a to bude poslední vystoupení a potom dostane slovo zase pan ministr. minister Děkuji, eh, pane ministře Florenco, eh, za eh, rozsáhlé expoze proběhla celá řada kongresů a akcí o těch vašich žádostivých cílích a mně jenom chybí nějaké hmatatelné výsledky. Budu hovořit jenom o dvou věcech, o e-callu, o tedy volání v případě e, v nehody. My jsme se zavázali to zavést do roku 2015 e, s dvouletou přechodní, přechodovou lhůtou a to asi si jen tak nezvládneme protože z komerčních e, důvodů to členské státy v řadě ohledů blokují. A potom Eh, digitální eh, tachografy, které mají eh, bránit tomu, aby lidé spali a zároveň jeli. Já si myslím, že o tom se musíme intenzivně bavit a já bych vás opravdu poprosil o, o pomoc do budoucna v tomto. Merci. Děkuji a nyní já poprosím pana ministra, aby nám laskavě zodpověděl položené otázky a uzavřel tuto diskusi. Prosím, pane ministře. Děkuji. Pane místo předsedo, já se pokusím odpovědět tak celkově na připomínky a otázky, které tady zazněly. A samozřejmě pokusím se být stručný. Především děkuji všem za vlídná slova na adresu práce kyperského předsednictví a za vyjádřené uspokojení, co se týče spolupráce s naším předsednictvím. A nyní tedy, co se týče eh, poselství z Limasolu z Žínu, z Žína, ty zmínil pan Simpson a pan Galas a my teď čekáme, až členské státy, tedy my sami, z, budeme aplikovat své vlastní povinnosti, co se týče jednotného vzdušného prostoru a jednotného evropského nebe. Na schůzce v Limasolu jsme zaznamenali, že situace je nalehavá. Za přítomnosti pana Simpsona a pana Kalase jsme spolu i tedy s koordinátorem hovořili o krocích, které budou v budoucnu eh, muset být učiněny. A Co se týče poznámek ohledně FAP, musíme být konzistentní, co se týče našich evropských povinností a musíme dál usilovat o eh, implementaci našeho společného AKI, a to i eh, dnes, kdy čelíme ekonomické krizi, která na nás samozřejmě vyvíjí veliký tlak. Co se týče celého toho eh, letištního balíčku, byly zaznamenány veliké pokroky, co se týče opatření v souvislosti s letišti a doufáme, že v budoucnu bude dosaženo dohody, kdy stanoviska Evropského parlamentu i rady se poměrně, jsou poměrně blízké sobě, takže by mohlo být dosaženo schody v krátké době. Co se týče pozemní dopravy, během našeho předsednictví jsme zaznamenali veliký pokrok za půl roku, nejenom z pohledu eh, tachygrafů, ale i z pohledu obecné silniční bezpečnosti silniční dopravy a jsme si jisti, že toto úsilí bude ještě intenzifikované během irského předsednictví. Co se týče obecného přístupu k tachografům, my jsme zaznamenali, že většina členských států se staví příznivě k otázce vybavení vozitel od 2,8 až po 3,5 tuny a rada souhlasila E, s tím, že tyto, tato vozidla budou mít výjimku. Ono to nesouvisí s naším vnitrostátním zájmem, ale komise, Evropská komise nevyvinula žádný zvláštní tlak během našeho předsednictví na toto téma. Pouze konstitujeme, že teď tady bude legislativní návrh, který bude předložený parlamentu a to v rámci čtvrtého balíčku. Co se týče e, dopravních e, struktur, ty jsou velice důležité a je zcela jasné, že v nadcházejících měsících to bude klíčové období a je potřeba, aby Rada a Evropský parlament pracovali v duchu koncenzu tak, aby bylo dosaženo dohody. Co se týče emisí skleníkových plynů, to samozřejmě zůstává nesmírně významné téma a doufáme, že v krátké době bude nalezeno celosvětové řešení prostřednictvím mezivládních organizací a e, Světové organizace letecké dopravy. Takže já vám všem děkuji za pozornost a za čas, který jste nám věnovali. Děkuji, pane ministře. Eh, jménem výboru eh, pro dopravu vám chci poděkovat jak za vaší práci v čele Rady ministrů dopravy, tak i eh, v rámci tedy zpracování velice významných dopravních témat. Děkujeme vám za skvělou atmosféru těch všech jednání a děkujeme vám také, že budete dál pokračovat v rámci irského předsednictví a, a že budete dál pracovat na těchto věcech. A takže tolik eh, za nás, za členy našeho výboru. Mes chers collègues. Vážení kolegové. Vážení kolegové z EPP. Je mým potěšením vaším jménem přivítat pana Varadkara, který je irským ministrem dopravy a bude předsedat radě ministrů dopravy a e, seznámí nás s hlavními prioritami svého předsednictví v oblasti dopravy. Takže nás s nimi nejprve seznámí a potom dáme slovo koordinátorům, aby položili své otázky. Myslím, že budeme muset trošku omezit délku vystoupení. Takže prosím, pane ministře, máte slovo. Thank you all very much. Um... Děkuji vám mnohokrát. Dobré odpoledne všem. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat tomuto výboru za to, že mi dal příležitost odprezentovat naše priority, pokud jde o dopravu a cestovní ruch během našeho předsednictví. Nejdříve ze všeho bych chtěl poblahopřát kyperskému kolegovi za ten vynikající pokrok, kterému se jeho, jeho týmu podařilo dosáhnout eh, v celé řadě těch různých Eh, dokumentu, pokud jde o dopravu, především pokud jde o námořní dopravu, která vím, že je tady blízká celé řadě členů tohoto výrobu, výboru. Já jsem měl příležitost eh, se setkat s panem předsedou Brianem a celou řadou jiných členů a členek tohoto výboru už v minulosti a také během naš- před předsednictvím. A Myslím si, že tyto kontakty mi umožnily lépe ocenit priority tohoto výboru, uvědomit si, jaké jsou vaše obavy, pokud jde o uh, sektor dopravy a cestovního ruchu v Evropě. Jako jakákoliv jiná demokratická instituce, Evropský parlament zastupuje celou škálu názorů a tento výbor není žádnou výjimkou. Na mě uh, udělalo velký dojem, ale během přípravy na naše předsednictví hloubka vašich znalostí o dopravě, ať už to jde o mikroúroveň, anebo také o uh, to, jak uh, rozhodnutí, která zde činíte, jaký mají dopad na občany. A já chci eh, tedy tyto dvě věci sloučit a využít proto, aby jsme i my měli úspěch jako předsednictví v oblasti dopravy. Já jsem si jistý, že všichni eh, máme společné cíle a tři z nich jsou pro mě takové nejdůležitější. Za prvé, že chceme eh, znovu v Evropě stabilní fiskální ekonomickou situaci, za druhé chceme vytvořit kvalitní pracovní příležitosti především pro mladé lidi a co je nejdůležitější, chceme obnovit důvěru veřejnosti v evropské orgány jako takové, které dokážou řešit problémy a něco skutečně udělat, a to v zájmu evropských občanů. Stabilita, pracovní místa a růst to jsou klíčková témata pro irské předsednictví a proto eh, se snažíme tedy eh, stanovit tyto priority, pokud jde o celé ty legislativní balíčky. Pokud jde o všechny ty politiky, tak našimi prioritami je pohnout s legislativou, která přispěje k vytvoření podmínek, podmínek pro stabilitu, pracovní místa a růst v Evropě po celá následující desetiletí. Já vím, že vy jste stejného názoru, a sice, že doprava je klíčová. Eh, jak, ať už pokud jde o roli Evropy jako globálního hráče, tak eh, pro pod, eh, vyčerpání celkového potenciálu jednotného trhu. A proto my chceme podporovat eh, bezpečnější, efektivnější dopravní síť po celé Evropě. Jak víte, tak my jsme z posledního, eh, poslední trio předsednictví během současného funkčního období komise a parlamentu, abych byl upřímný, tak teď hraje čas trošku proti nám, protože evropský legislativní proces někdy je velmi pomalý. A to pro nás znamená, že když eh, tady přijdou nějaké nové návrhy, tak máme stále menší možnost eh, je dovést do úspěšného konce. Takže budeme velice úzce spolupracovat s našimi partnery v rámci TRIA, s Litvou a s Řeckem. Budeme společně rozhodovat tak, abychom byli co nejefektivnější. Místo předseda Kalas mě ujistil, že velice brzy přijdou tři velice důležité právní eh, legislativní iniciativy ze strany komise a za prvé čtvrtý eh, železniční balíček, eh, dále eh, čistá energie pro dopravu, která si myslím, že stanoví velice vysokou Eh, lačku, pokud jde o využívání obnovitelných energií a za třetí práva eh, pasažérů v letecké, občan, eh, letecké dopravě. Je celá řada dalších dopravů, které nám slibují během následujících šesti měsíců, například MCF, e bezpečnost v oblasti lodní dopravy, potom eh, z iniciativa Blue Belt, tedy přeprava po moři na krátké eh, vzdálenosti, která eh, zvýší konkurenceschopnost pardon, tohoto sektoru a potom jednotné evropské nebe. To také může mít obrovské dopady na tento sektor v celé Evropě. To znamená, že máme mnoho co dělat a času máme poměrně málo. Jedna z klíčových rolí jakékoliv předsednictví je, spočívá v tom, že musí rozhodovat co nejefektivněji, eh, tak, abychom dosáhli našich sdílených cílů. A já tady chci se zaměřit na eh, právě toto a chci napomáhat eh, dosahování dohody v klíčových záležitostech, pokud jde o dopravu. Nicméně samozřejmě se nemůžeme dohodnout eh, za každou cenu. Velice často se stává, že se dobré eh, návrhy jaksi oslabí a je tam potom tolik výjimek a různých optautů, že by vlastně bylo lepší, kdyby takový předpis vůbec nebyl schválen. A my jako předsednictví nechceme naše národní názvy, národní zájmy klást nad evropské. Chceme, aby evropská dopravní infrastruktura byla eh, konkurenceschopnější, aby vyhovovala svému účelu. A my jsme malá otevřená ekonomika, proto jsme závislí na efektivní eh, železniční a silniční síti, jak ve Spojeném království, tak v Evropě na kontinentu tak, abychom mohli uh, zajistit naši konkurenceschopnost a všechny ty problémy, jako jsou přílišné kontroly v, uh, příst, v přístavech, úzká místa a tak dále, jsou tomu na překážku. Eh, Ekonomické ozdravení bude záviset na eh, exportech a proto je třeba cílených investicí tak, abychom zlepšili evropské dopravní sítě. To je jak náš národní, tak celoevropský zájem. A z toho důvodu jednou z našich klíčových priorit eh, jsou T a CEF. Irsko jako celá řada jiných zemí v tuto chvíli nemůže investovat finančně do dopravy, tak jako tomu bylo v minulosti. Nicméně nemůžeme vůbec investovat do dopravy. Prostě to znamená, že musíme investovat moudřeji. A to je právě eh, základní princip TNT a CEF, protože tam máme omezené prostředky, které ale musíme lépe zacílit tak, abychom z evropského hlediska dosáhli co největší přidané hodnoty. Také chceme zatraktivnit tuto síť pro soukromý sektor, tak, aby měli větší zájem na investice do ní chceme pokročit, pokud jde o CEF, co nejvíce v následujících šesti měsících. Samozřejmě tady základní dohoda na víceletém finančním rámci a těšíme se, doufejme tady, že bude dobrý eh, výsledek těchto vyjednávání v několika následujících týdnech. Eh, Rozpočet pro CEF není samozřejmě jistý, protože všichni víme, že celkový rozpočet je pod tlakem a víme, že CEF je velice zranitelný v této souvislosti, ale já se vynasnažím jako předseda rady, ale také u nás doma, abychom zajistili, že skutečně se zasadíme o to, aby eh, CF prospíval a vím, že můj kolega eh, Pat Rabbit, který je ministrem pro komunikace, a t, eh, se o to snaží také. Dobrý výsledek v této oblasti nám jistě pomůže, protože ten právě doplňuje to celkovou vizi pro investice do budoucna. Já vím, že zpravodajové k tenté pan Kumakasakos a eh, jeho kolega jsou připraveni pracovat vaším jménem s radou, tak abychom zajistili dobrý výsledek. A rada samozřejmě také připravená se dohodnout, pokud jde o nařízení k TNT, které také se týká budoucích investicí, přeshraničních investicí do dopravní sítě v Evropě. Eh, vím, že je to těžký úkol dospět k dohodě v této oblasti, ale samozřejmě se vynasnažíme společně, abychom eh, jak si překlenuli ty, ty rozdíly mezi námi. Ten T má 40 letou perspektivu, takže je důležité, abychom skutečně všechno udělali správně. Pokud jde o balíček k letištím, to je další naše priorita, protože tam eh, se máme vyrovnat celou řadu překážek, které mohou na pomoci lepší konkurenceschopnosti a efektivnosti letecké dopravy. Jsou tady ty tři hlavní eh, prvky, to znamená hluk, sloty a eh, pozemní odbavení. K pozemnímu odbavení už se něco trošku pohnulo. Já vím, že je to poměrně citlivá, obtížná otázka. Vím, že to je také na vašem programu jednání. Budete o tom vlastně jednat dnes odpoledne. Já doufám, že Evropský parlament bude schopen uh, najít nějakou cestu vpřed, abychom mohli dospět uh, nějak, uh, nějaké dohodě. Pokud jde o zprávu o pozemních Eh, pozemních eh, službách, tak tam se třemi zpravodaji skutečně velice úzce spolupracujeme, tak, abychom z toho všichni mohli mít eh, výhody. Jak víte, tak Irsko je ostrov, to znamená máme dlouhou námořní trans, tradici. Chceme se především zasadit o uplatňování úmluvy Mezinárodní organizace práce v této oblasti. Také chceme pohnout s balíčky, které se týkají přípravních stát, přístavních států a států vlajky. A tato umluva tady eh, vstoupí v platnost eh, v tento rok, na, na podzim tohoto roku a já bych e, eh, chtěl říci, že ratifikace takovýchto umluv je velice dlouhá a obtížná pro celou řadu členských států, protože e, často jde o to, že e, dlouholeté právní předpisy v jednotlivých členských státech se musí sladit a revidovat, ale budeme se samozřejmě udělat co nejvíce, abychom to usnadnili. Já myslím, že pan předseda tento výbor e, se velice těší především na naši práci, pokud jde o e, předpisy k přístavním státům a my samozřejmě se pokusíme s tím pohnout. A další věc, o které očekáváme dobrý výsledek s vaší pomocí, to je nařízení o tachografu. Já jsem se s paní Tykau už v prosinci sešel a věřím, že tady brzy dosáhneme eh, dobrého výsledku. A my počítáme s vaší podporou a spoluprácí. To jsou tady věci, u kterých doufáme, že se nám podaří s vámi vyjednávat jako rovno, rovný s rovným a dnes tady nemáme vlastně příležitost k hloubkové diskuzi o jednotlivých detailech, eh, protože teď tady pro, proto jsou jiné postupy a vyjednávání a my doufáme, že se nám podaří eh, tady dospět ke dobrému výsledku. Teď stručně k několika balíčkům, které teď očekáváme, eh, návrhům, které očekáváme ze strany komise v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že nemáme čas, tak pravděpodobně to nebude probíhat pro formu trialogu. Nicméně je tady několik na, návrhů, na které eh, jistě, nad kterými se jistě rádi pohovoříte. Prvním je samozřejmě čtvrtý železniční balíček. Ten byl uh, identifikován jako hlavní priorita v rámci uh, druhého aktu o jednotném trhu a určitě bude vysoko na našem uh, pořadu. Doufáme, že už uh, nedojde k žádným průtahům na straně komise, pokud jde o jeho zveřejnění. Uh, ten balíček se má zaměřit na technické otázky ke zlepšení bezpečnosti a interoperability a potom na politicky uh, citlivé otázky, jako je přístup na trhu a uh, povinnosti veřejné nejdříve pokročit u technických záležitostí. Uh, toho balíčku, protože ty by jinak byly eh, eh, překážkou pro dosažení plně integrovaného železničního systému v Evropě. Eh, víme, že o tom bude velký zájem a že je třeba postupovat pečlivě. Potom je tady také, byl jsem na setkání u CR, Společenství evropských železnic v hotelu v kde já se tedy zúčastním v debatě o těchto otázkách. Potom jsou tady práva mm, Eh, cestující v letecké přepravě, a což je velice odčekávaná otázka a my chceme eh, vyjasnit práva jako, eh, věci, jako jsou práva cestujících v případě zrušených letů, odkladů a v odmítnutí nástupu na palubu. Eh, v kontextu Evropského roku občana eh, toto eh, bude mít velkou odezvu pro občany po celé Evropě. Třetí návrh, který je velice dalekosáhlý a netýká se jenom dopravy, je takzvaná čistá energie pro dopravu. Tuto iniciativu by měla komise zveřejnit v, velmi v, brzo. V místo předseda Kalas pravděpodobně potlačí na Eh, vytvoření příslušné eh, infrastruktury pro eh, používání energeticky zdrojů obnovitelné energie. Potom jsou tady věci, které se týkají energetické politiky a politiky životního prostředí a já s radostí budu budovat konsenzus s kolegy ministry v příslušných oblastech a e, myslíme si, že e, toto budeme moci otevřít v červnu na jednání rady. Dvě další důležité e, věci jsou bezpečnost pasažérů v lodí, což si uvědomujeme zejména vzhledem k tomu, že teď bylo první výročí havárie Costa Concordia a potom je tady uh, Eh, takzvaná iniciativa modrého pásu, čili snížení administrativní zátěže pro eh, námořní přepravu na krátké vzdálenosti. Irské, irské ministerstvo eh, zahraničí zodpovídá za takzvanou irsko, eh, integrovanou námořní eh, politiku, která s tímto souvisí. Využít 89 tisíc kilometrů pobřeží v Evropě je velkým úkolem a my si myslíme, že je třeba tomu přiložit důležitost. Musíme se zaměřit na prostorové plánování na mořích a také zprávu příbřežních zón. To by mělo přijít na radu v únoru a také doufáme, že budeme moci toto dobře předpřipravit litevskému předsednictví. Je tady také celá řada technických věcí na stole a doufám, že rada se do nich brzy pustí. Je to nová směrnice o námořním vybavení, která harmonizuje technické zařízení na lodích a standardy pro ně. A potom jsou tady věci, na kterých pracují IMCO a ENVY. Eh, jako jsou eh, směrnice o rekreačních eh, zařízeních a směrnice o hlušnosti motorových vozidel. Potom jste také eh, začali eh, pracovat na eh, balíčku o technické způsobilosti vozidel a vím, že máte zítra veřejné slyšení. Tento balíček má posílit rámec pro minimální standardy pravidelných kontrol a kontrol silničních. Kyperské předsednictví a rada dosáhly stanoviska a cílem je tedy minimalizovat administrativní a další náklady. Doufáme, že v nadcházejících šesti měsících dosáhneme stanoviska a rady v těch ostatních dvou eh, otázkách, eh, tak aby eh, Litva mohla začít vyjednávat s panem Kůnem, s paní Sehnalovou a paní Savisar Tomast. Irsko má za sebou velice dobré výsledky, pokud je o silniční bezpečnost a já doufám, že je zachováme. My samozřejmě máme monopol na moudrost v této oblasti, ale plánujeme uspořádat velkou konferenci o silniční bezpečnosti v Dublinu za našeho předsednictví, tak abychom si mohli vyměnit názory o správných postupech, které souvisejí s touto kritickou otázkou pro evropské občany. Eh, konference se zaměří na vážná zranění a proběhne 28. března na Dublinském hradě. Místo předseda eh, se eh, zaměří mm, na, eh, v kontext některých evropských iniciativ v oblasti eh, prevence eh, zranění. Myslím, že i pan Simpson se toho má zúčastnit. Irsko bude také hostitelem 9. Evropského kongresu ITS od 4. do 7. června a, a tam se zaměříme na optimalizaci v přínosu inteligentních dopravních systémů po celé EU. Eh, můj kolega a ministr zahraničí Alan Kelly a jeho, eh, jako bývalý váš eh, kolega tady v parlamentu povede. A nyní věc k několika slovy, tedy k neméně důležité otázce k cestovnímu ruchu. Je to sektor, který podporuje zaměstnanost a hospodářskou činnost po celé Evropské unii a také dává práci lidem, kteří by jinak v místech, kde by jinak práce nebyla. V Irsku podporuje opatření na zlepšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti cestovního ruchu a my eh, také chceme eh, v nadcházejících měsících eh, sledovat příslušné věci, které se toho týkají. Například vyjednávání o programu COSME, co by programu pro cestovní ruch, co by motor růstu. Můj kolega Richard Bruton jako ministr zaměstnanosti povede snahy v této oblasti. A potom bych měl eh, zmínit eh, vaši úkolovou skupinu pro cestovní ruch, kterou vede Carlos eh, Finanza. Vím, že pracujete na celé řadě priorit a jsem rád, že je tam také můj stranický kolega Jim Higgins. Jim přispěje nesmírně k práci této úkolové skupiny a to nejenom svými zkušenostmi, a, ale také svým nasazením pro prosazování cestovního ruchu, tak jak se zasloužil například v západním Irsku eh, cestovní ruch v oblasti eh, kultury a mm, našeho hmotného dědictví byl eh, také jednou z našich důležitou iniciativ. My se budeme zaměřovat na konferenci 25. února na právě turistiku v oblasti dědictví a rád bych pozval eh, členy eh, úkolové skupiny k účasti na této konferenci. A potom jako eh, minister cestovního ruchu a také dopravy bych měl zmínit další iniciativu, která proběhne v Irsku v roce 2013 a sice takzvané setkání. Jedná se o celoroční oslavu irského národa v dědictví potravin, v jazyka a kultury zeme každého, kdo má nějaký vztah k Irsku, aby Eh, v roce 2013 jirsko navštívil a my budeme nabízet zvláštní balíček každému, kdo navštíví nějakou akci předsednictví, aby se ještě vrátil ve druhé polovině roku i jako turista do, eh, do Irska. Eh, Tolik tedy jenom takový hrubý náčrt našeho eh, mm, programu předsednictví. Já se omlouvám, eh, že eh, jsem mluvil déle, než se předpokládalo, ale dokážete si představit, že máme opravdu nabitý program. Jeho úspěch bude záviset na mm, spolupráci s vámi, kterou opravdu budeme potřebovat. Nemáme mnoho času, takže pustme se do práce a těším se na vaše dotazy. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, kolik mám eh, přihlášených poslanců, kteří chtějí vystoupit, tak začneme samozřejmě eh, koordinátory a poprosím je, aby se opravdu snažili nepřekročit čtyři minuty, což by nám potom umožnilo více dodržet program. Nicméně je mm, potřeba samozřejmě, aby byli struční a jasný. Pan za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, nejdříve eh, vám poděkuji eh, za představení programu, eh, který je si žádostivý, zajímavý, napínavý přichází ve správnou chvíli a já přicházím z, made, z malé země a má se tedy zaměřovat na malé země a ukazuje to, že malé země jsou schopné dotáhnout velké věci do konce a to je věc, kterou bychom si od vás eh, velice přáli a EPP eh, e stojí eh, na vaší straně a je důležité, abyste radu přesvědčili, že evropské řešení je mnohdy to nejlepší a ne tak, jak to rada má nejčastěji častěji ráda a sice, eh, že eh, se skládají jednotlivá řešení z jednotlivých zemí. Myslíme si, že pokud je o tachograf, tak eh, to je velice mm, zajímavé téma. To je mm, pojítko mezi technikou a bezpečností a občané, zejména malé podniky, musí vidět určitý přínos Eh, prostě nejde o to, aby Evropa jenom šikanovala, ale aby eh, přinášela eh, přidanou hodnotu pro obča- hospodářství i pro bezpečnost. Platí to pro toto téma i pro další témata která se často týkají práv občanů v jednotlivých typech dopravy. To nám leží na srdci, máme tady zajímavá témata připravená a myslím si, že to jsou iniciativy, kde jako Evropský parlament můžeme ukázat, jakou jsme schopni eh, přinést přidanou hodnotu. Eh, jsou eh, tady aktuální žhavé otázky. U toho letového balíčku je třeba ještě to vylepšit, a než to se to dá komisi, ale myslím si, že to jde správným směrem. A s vaší pomocí Eh, jsme schopni toho dosáhnout. A ten nový balíček, eh, který eh, přichází, také nepostrádá výbušnost. A myslím si, že tady máme dobrý příklad, co parlament čeká od rady. Technický pokrok a jeho rychlého dosažení, jeho rychlé dosažení. Máme tady důležitý prostor tedy pro železnici v Evropě a potom nechceme se zapojovat do dogmatických debat, když hovoříme o různých trzích, o struktuře trhu a princip efektivity by měl být e, tím prvotním a ne, e, měli bychom se bavit o dogmatech. Potom v poslední, e, v neposlední řadě kolegové o tom ještě budou hovořit, například Jim Higgins Eh, je tady eh, transevropské sítě a jejich financování. Když vidíme, jak rada na, zachází z prostředky a vy pocházíte ze země, která eh, velice dobře zná a využívá evropské prostředky, evropskou solidaritu, tak eh, myslím, eh, že eh, jste tou správnou osobou, abyste kolegu mohl vysvětlit, že transevropské sítě jsou evropsky přínosné. A pokud jde o stanovování priorit, tak tady máte zajímavý instrument. A za třetí, pokud jde o Eh, zvýhodnění určitých eh, regionů, tak je to také zajímavý instrument, ale když se tady opravdu znovu budeme bavit eh, jako v jiných oblastech o nějakých minus 20, 30, 40%, tak to prostě tady nejde. Prosím, sdělte kolegům, že je třeba uh, snižovat někde, ale nemůžeme uh, udělat paušální škrt 10-15% tohle je pro nás eh, jeden eh, ze znaků doby, když, eh, abychom zachovali tento instrument. Pokud se nám to podaří, tak toho uděláme hodně dobrého nejenom pro období vašeho předsednictví, ale pro celý evropský prostor. To si tedy od vás přejeme v nadcházejících měsících. Parlament máte na své straně. Eh, s komisí eh, se tady také eh, shodujeme a můžete docela jistě se jim zdědit, sdělit, že pokud dají k dispozici jenom 1% z HDP, a tak nemůžou očekávat, že svět tím nezměníme. Co dělají ty země z 99%, které tam zůstávají na řešení dalších problémů. To je prostě takovýhle signál. CEF musí zůstat tak, jak je. Nesmíme strpět žádné uh, snížení. Merci, monsieur Kuhn. Euh, Děkuji, pane Groši. A nyní dám slovo panu Chadrauimu za SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád poznamenal, Rád bych poděkoval eh, tedy jirskému eh, ministrovi za eh, úvod a za přehled práce. Doufám, že to vyjde všechno dobře. Je dobré, že máte v ambici dělat dobrou legislativu a zabránit výjimkám a rozmělňování legislativy. A doufám, že se vám to podaří a my k tomu přispějeme. Myslím si, eh, že je nejen důležité dobré zákony schvalovat, ale je také provádět. Eh, za kyperského předsednictví nebo za toho projednávání jeho eh, jsme zdůraznili, jak litujeme jako parlament, že například Eh, letecké bloky a eh, ty funkční eh, letecké bloky FAB, které měly vstoupit v platnost v prosinci, zatím členské státy neuvedly v platnost. Je tady celá řada věcí, které projednáváme spolu s vámi jako parlament a kde se na nich tedy shodneme. A pokud to nakonec zůstane pouhou literou, tak my doufáme, že vy jako předsednictví eh, také přispějete eh, k eh, naplnění těch dohod. Mm, vy jste poukázal na celou eh, řadu eh, návrhů, eh, které nás čekají, například čtvrtý železniční balíček, to bude jistě velice důležitý návrh. My jsme rádi, že ho můžeme očekávat, doufali jsme, že už ho budeme mít na stole, možná, že to bude trvat ještě nějaký týden, dva, ale v zásadě naše frakce si myslí, že tržní řešení je dobré, ale není to žádný zázrak. Jde také o technickou interoperabilitu Musíme se postarat také o to, aby eh, zaměstnanci byli dobře eh, vzděláni, aby mohli pracovat v dobrých podmínkách a pokud jde o železnici, aby mohli eh, mohli tedy poskytovat dobré kvalitní služby, aby mohli naplňovat veřejnou službu na vysoké úrovni. A mm, tam ty návrhy v tomto ohledu potvrdíme. potvrdíme. Pokud jde o práva cestujících, tak eh, my jako parlament eh, jsme vždycky eh, shledali velice důležitými a docela jistě na ně budeme klást důraz i do budoucna. Ještě bych zmínil dvě věci. Digitální tachograf. To je téma, o, kterých se tady, o kterém se tady hovořilo. Kolegyně Tykau jistě o tom ještě bude hovořit. Je to důležité téma které musí přispět nejenom k zvýšení bezpečnosti silnější dopravy, ale také k tomu, aby se lépe dodržovala pravidla obecně. A dopravní politika má tedy přispět k naplňování cílů sociální politiky a k boji proti e, dumpingu a těch e, obtíží, které se v tom sektoru e, vyskytují. A poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, reakci na kolegu. TNT a CEF. To jsou dvě důležitá témata. A samozřejmě navzájem eh, na sobě závisejí. Ale mohu vám říci, že nemá moc eh, smysl eh, na tom příliš dlouho pracovat intenzivně krásně eh, nakreslit transevropskou eh, síť, když na ní nemáme dost prostředků. A ty eh, zprávy hmm, o tomto zatím nejsou příliš dobré. Máme tady určitý návrh komise, který má údajně zásadně snížit ty prostředky. A já vám můžu říci, že my jako frakce v takovém případě bychom doporučili zásadně eh, snížit eh, spolufinancování eh, Evropské unie v tuto síť, protože jinak by to nemělo smysl. Čili já doufám, že vy jako ministři dopravy svým šéfům, premiérům na Evropské radě dáte jasně najevo, že tyto věci jsou velice důležité nejenom pro dopravní systém, ale pro evropskou ekonomiku jako celek. A počítáme tedy s vaší podporou. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Chadraui. A za ALDE paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, nejdříve děkuji, že jste eh, mezi nás přišel a představil eh, svůj program. Myslím si, že to bude dobré předsednictví eh, rady. Nenom proto, že Irsko je takové pěkná země, ale protože tam také rádi jezdíme. Nebudu hovořit o všem, ale začnu nejdříve u toho mokrého. Řekl jste, že Irsko je ostrov, předtím byl eh, také ostrovní stav Kypr a máme tady jedno téma, které mě leží na srdci a sice integrovaná námořní politika eh, spolu s iniciativou pro eh, modrý růst. A Kypr stanovil určité téma, vydala se tady tedy výzva z Limasolu a já doufám, že teď se v tom nadále bude pokračovat tímto směrem, zejména pokud jde o růst a pracovní místa. Tady máme celou řadu věcí, která, které s tím souvisejí a doufám tady v eh, pozitivní spolupráci s vámi, protože toto je, eh, doufám, že to bude dobrý program. Potom eh, druhá věc, která se týká mokrého, je tady ta mezinárodní konvence Mezinárodní eh, organizace práce. Doufám, že tedy eh, vy jste říkal, že chcete eh, zprostředkovávat nebo hrát zprostředkující roli a hm, myslím si, že to je opravdu hrdinské nesnažit se tady zastupovat jenom národní zájmy. A také byste mohl tedy působit ty, na ty jednotlivé země, které to zatím neratifikovaly. A poslední věc k námořní politice. Hovořil jste o bezpečnosti na hm, lodík pro cestující. Costa mm, Concordia a my, my se musíme zabývat tím, jestli eh, bychom neměli něco regulovat na evropské úrovni eh, v důsledku tohoto. Ale samozřejmě je tady eh, také havárie Flamině o té jste nehovořil. A já to říkám nejenom proto, že to byla německá loď, ale myslím si, eh, že tady bylo možné vidět v létě, že ten nouzový koncept, který máme, to znamená eh, vzájemná pomoc na moři, nefunguje úplně dobře. A tady bychom se eh, shodli například, že je třeba spolupráci všech, kteří plují po moři. Potom čtvrtý železniční balíček, o tom se tady hovořilo, já jsem z Německa, jak asi víte, a Německo hraje eh, určitou roli. Komisař říká, že je to Německo proti eh, zbytku světa. Já doufám, že uvidíme, co je eh, tady praktické, čeho můžeme dosáhnout v Evropě, bez ohledu na to, z jaké země člověk pochází. Takže já se těším na tu debatu. Tolik k, tomuto, k této věci. Potom jste hovořil o jednotném evropském nebi. Bylo by eh, skvělé, kdyby se vám podařilo tady dosáhnout určitého pokroku. Já vím, že ve Fabeku v eh, prostřed, eh, v prostředním letovém prostoru se Francie a Německo staví proti sobě, ale kdybyste i vy jako mediátor přispěl k určitému pokroku, tak by to bylo skvělé a myslím si, že bychom vám za to dávali vavřínové věnce. A potom ještě dvě věci. Potom je tady ten digitální tachograf. Tady souhlasím s kolegou Grošem. Jde o e, dopravní bezpečnost, ale také musíme dát pozor na to, aby pro malé a střední podniky, e, které si pořád v evropské politice bereme do úst, ale zapomínáme na ně v praxi, abychom pro ně nevytvořili příliš mnoho byrokracie. Samozřejmě bezpečnost e, a odpočinek, to je důležitá věc, ale mm, Zamýšlíme se nad tím, pro koho to pro všechno bude. Potom je tady důležitý projekt, a sice TNT a CEF. I tady vám můžu akorát říci, že doufám, eh, od roku 2009 v parlamentu jsem nezažila, že všechny frakce by podpořili návrh komise tak, jak je. Prostě návrh eh, takové eh, mapy metra pro celou Evropu, kde bude ta Evropa spojená tak já vám můžu říci, že jako parlament uděláme všechno, co je na vašich silách, abychom ty finance proto dostali. Víme, že rada by to chtěla seškrtat, je to pochopitelné z jejího pohledu, ale evropský cíl, a sice mít jednotlivý prostor, tady opravdu potřebujeme každý cen na něj. A potom úplně poslední, a to za vaše eh, předsednictví eh, možná přijde na pořad jednání, i ty eh, Mm, projekty, které teď už máme, pilotní projekty, mohli bychom zjistit, eh, jak by nám dále mohli vydělávat. Eh, každopádně vám děkuji pro tuto chvíli. Děkuji, paní Meissner. A nyní má slovo pan Zile. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat oběma pánům ministrům a chtěl bych poděkovat tak irskému předsednictví za velice dobře strukturovaný program. Pokud jde o čtvrtý železniční balíček, tak tady se zdá, že eh, nejdříve tady začnete vy, potom po vás přijde Litva a Řecko, jakožto předsednické země, a i oni jsou v takové trošku specifické situaci, pokud jde o železnice. Je tady důležité, abyste vzali v úvahu konkrétní situaci v některých členských státech, eh, kterou ostatní eh, západoevropské země dobře nechápou. Já jsem velice optimistický, pokud jde o čtvrtý železniční balíček a práci vašeho předsednictví. Mám jednu otázku. Vy jste zmínil, že byste se chtěl zabývat eh, otázkou certifikací eh, vozového vozového parku. A já tady trošku mám obavy, jestli tím ten balíček úplně nerozdělíte, protože pak je tady otázka liberalizace, jestli to nebude mít na starosti až další parlament a další komise. Já si myslím, že by to nebylo úplně nejlepší řešení. Pokud jde o Eh, CEF a TNT, tak ano, to jsou samozřejmě priority, naprosto bez, bez pochyby. A já bych tady chtěl vyjádřit naději v to, že až se tedy shodneme na eh, víceletém finančním rámci, že bychom mohli společně se pokusit dojít, dosáhnout kompromisu eh, k, v prvním čtení, pokud jde o pokyny k TNT. a já doufám, že se k výběru projektů, které budou financovány, postavíte velice přísně a vezmete v úvahu právě omezené zdroje, které máme. Teď otázka ode mě, jakožto zastupce země, která využívá politiku soudržnosti a vy se budete muset zabývat těmito otázkami. Já bych chtěl požádat, abyste se pokusil zachovat financování pro CEF a financování pro politiku soudržnosti na předchozí úrovni. Protože pokud bude sníženo, potom země, která využívají tuto e, politiku a tato opatření, e, nebudou mít v podstatě prostor pro to, aby něco udělali. Teď pokud jde o bezpečnost e, v lodní dopravě, já si myslím, že by nebylo špatné, když tedy přihlédneme k situaci, pokud jde o kostu, kostu Concordy a to vyšetřování, které stále ještě probíhá, a také musíme přihlédnout k tomu, že se aktivně zajímají média, tak já si myslím, že by bylo dobré eh, s tímto balíčkem předpisů pokročit dále. Jde o velice čerstvé téma a já si myslím, že bychom skutečně mohli tímto způsobem velice rychle zlepšit bezpečnost v Evropě Eh, aniž bychom museli dlouho hovořit o kompromisech. Děkuji a nyní dám slovo panu Kramerovi za zelené. Ach. Já vám každopádně děkuji za úvodní expoze a mm, samozřejmě vám přeji hodně štěstí. Poznamenal jsem si tady několik věcí. Práva eh, cestujících, to zní vždycky dobře eh, budete se zasazovat také o jednotné kontaktní místo, respektive o jednotné místo pro řešení sporu v této věci protože eh, ono je kolikrát těžké najít eh, eh, v nějaké místo pro řešení sporu pro konkrétně letecké společnosti. Oni všechno blokují. A, takže prosím, zasaďte se o tom, tak aby jako na železnici existovalo jedno místo pro řešení sporu. Potom jste říkal, že je třeba investovat chytřeji a inteligentněji. To samozřejmě chceme. Ale často očividně eh, jsme zatím investovali eh, hloupě a neinteligentně, protože eh, jsme zatím nevytvořili jednotný letový prostor a to za podílu ženských států. Já si myslím, že my nepotřebujeme v Evropě mm, více peněz na transevropské sítě, ale potřebujeme jinou politiku. Potřebujeme jiná těžiště a je úplně jedno, kolik toho rada se škrtá. Nebude se škrtat na eh, velkých projektech. To, tam se plít, eh, plítvají eh, miliardy po dlouhá léta a ty peníze jdou na jinam. Dávám příklad z Německa. Mezi Ulmem a Stuttgartem tam se staví nová železnice a je ještě strmější než ta stará, takže je nevhodná pro mm, v nákladní eh, dopravu, ale eh, takový, eh, taková železnice z Berlína do Vratislavy v Polsku, tam se dnes jede pět hodin, zatímco před válkou to bylo dvě a půl hodiny a na to se peníze nenajdou. Takže já vás plně o, o, podporuji. Musíme investovat chytřeji, aby efekt se dosadil, dostavil dříve a ne někdy v před příští generaci, pokud vůbec. Čtvrtý železniční balíček, myslím si, že komise eh, říká, že to zvládneme v pohodě na konci roku 2012, nebo říkala, já jsem byl vždycky skeptický. A, mm, eh, Potom to mělo být v eh, únoru, teď by to mělo být v, tedy v lednu to mělo být, teď má být v únoru, možná, že to bude na konec březnu. Já jsem zvědavý, jaký máte vy před, jaké máte vy představy. Potom je to čistá energie. Do roku 2020 eh, chceme eh, snížit emise o 20%, mm, o 20% zvýšit efektivitu. Eh, podívejte se na letovou dopravu. Pokud jde o, stratosféru, tak tam jsou emise pětkrát nebezpečnější než tady na Zemi. A regionální letiště, například v Saarbrückenu, dostávají subvence, například tam 5,5 milionu eur. V Kaslu mm, o tam je 12 letů týdně a mm, z toho sedm jednou mm, nesolventní eh, aerolinkou. A Flugvart je, eh, pardon, eh, Frankfurt je o tamtoť hodinu a půl, přijme železniční spojení, ale přesto se do toho leje strašné peníze. Kdybychom investovali invest, inteligentněji a nesubvencovali Mm, to, co je nepřátelské klimatu, tak bychom neměli eh, takový velký problém. Zmínilte, eh, spra, zmínil jste zprávě eh, Kostu Concordii. Hraje vůbec nějakou takovou roli? To, co se stalo ohledně Flamíni, kdy prostě se stane nehoda a všichni se vyhýbají pomoci. My tedy na výboru si napříč frakcemi myslíme, že tak to prostě nesmí být. Kdo eh, je v nouzi, tomu se musí pomoct. Tady nesmí hrát roli národnost. Potom eh, pozemní odbavení, odbavovací služby. Víte, že parlament to velkou většinou odmítl. A já se ptám, jestli si myslíte, že dává smysl, abychom měli evropský předpis eh, pro, nějaké, pro nějaká třeletiště za nějakých 15-20 let. Proč ta, pro takové drobnosti děláme evropský eh, předpis, když víme, že máme eh, předpisy, které se neustále porušují a nikdo nesleduje jejich dodržování? To už, to už se dostávám k Open Sky. 5. Eh, prosince měly ty FAB být hotové. Sniž, sniž, šetří to emise, peníze i čas. Všestranně prospěšné. A rada jako spoluzákonodárce, který to všechno podpořil, se zdráhá a říká, my tady vydáváme eh, zákony, každý občan je musí dodržovat, ale my ne. Německy bych eh, tady řekl něco z prostého, ale eh, to se neříká. Prostě, co vy v tom hodláte použít? My tady v Evropě máme mít právní stát, kde se prostě nesmí zacházet jen tak své, své volně se zákony. A potom je tady silniční bezpečnost. Víme, že na silnicích eh, se eh, nejvíce eh, bourá kvůli zvýšené rychlosti nebo překročené rychlosti. Před 25 lety navrhla komise, aby se po obcích jezdilo jenom 30 a obce si můžou rozhodnout, na kterých ulicích se potom bude moci jezdit rychleji. Já jsem eh, z Berlína, kde 80% silnic už má třicítku na sobě. Tady je iniciativa už tady 30 let. Prosaďte ji. Bude k tomu Evropská občanská iniciativa i ve Velké Británii, i v Irsku je to velice populární. Udělejte s tím něco. A potom druhá věc všechny eh, země mají eh, omezenou rychlost na dálnicích, nejenom v Německu. Chcete i nadále trvat na této výjimce pro Německo, aby všichni mohli eh, jezdit po, Něme- po dálnicích jak šílenci, anebo jste pro nějaký evropský limit 120-130? Já samozřejmě bych raději 120, ale potřebujeme nějaký limit, protože jsme tady v Evropě. Prosím, zasejte se, se o to. Děkuji, pane předsedo. Yeah. Bien, bien, bien. Oui, non, faut essayer de tenir. Snažme se, prosím, ze zdvořilosti panu ministrovi taky držet se času, taky aby jemu zbyl čas na odpověď a aby e, stihnul další svůj program. A nyní má slovo pan Kohlíček za skupinu GUE. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. E, já se domnívám, že ten program, který byl představen, je velmi zajímavý, zejména stabilizace ekonomická, kvalitní zaměstnání, obnova důvěry k institucím Evropské unii, stabilita pracovních míst a růst. Ale k tomu je třeba ve všech čtyřech sektorech plus eh, v turistice, o které se eh, pan ministr zmínil, což je velice pozitivní, protože to je největší zaměstnavatel na světě, cestovní ruch, eh, tak k tomu je potřeba samozřejmě vědět, kde máme ty hlavní problémy. Pokud se týče dopravy na silnicích, tam stále se bavíme o nejrůznějších věcech, o infrastruktuře, o bezpečnosti vozidel, ale to základní, to znamená zlepšení proškolení řidičů, to nám tady trošičku chybí, takže já bych doporučoval irskému předsednictví, aby se na to zaměřilo, protože to je klíčová záležitost při snižování nehodovosti. Eh, pokud se týče železnice, první a čtvrtý železniční balíček to bude absolutní katastrofa, už první balíček nebyl aplikován a tady se nejedná jenom o Deutsche Bahn AG, tady se jedná i o další železniční společnosti, protože v tom je naprostý zmatek a my si akorát rozbouráme železniční infrastrukturu. E, pokud jde o e, dopravu vodní, tam samozřejmě Irsko má větší zájem na tom, aby fungovala námořní doprava, ale mě jako člověka z nitrozemského státu zajímá, lodní doprava na řekách a na kanálech. A tam bych eh, chtěl požádat, abyste také si uvědomili, že existuje nejdelší evropská řeka, kterou je Dunaj, kromě Rýna a několika malých kanálů a řek, které jsou okolo. Takže je třeba ve střední Evropě také něco udělat. A ne skončit tím, že Dunaj končí někde za Vídní a že Labe je pro nás zajímavé jenom pouze někam k soutoku se sálou a odru radši bychom zlikvidovali. E, poslední taková velmi zajímavá věc, jestli chceme snižovat nehodovost na silnicích, musíme e, dále postoupit v e-callu. To je velmi důležitá věc. A chtěl bych, aby letecké dopravě jste si všimli pracovních podmínek a subvencí. Zejména takzvané nízkonákladové společnosti, a Ryanair je ten největší, se chovají jako kauboj v baru. Je to velmi nebezpečné a likviduje to sociální podmínky v celém sektoru. Nemám nic proti Ryanovi. Ty jsou jenom reprezentant toho nejhoršího zatím. Kvůli Ryanair byla tady v Evropském parlamentu eh, zpracována směrnice handicapování v letecké dopravě. Já doufám, že kvůli takovýmto praktikám nebude muset zpracovávat další směrnice. A ještě na závěr jsem autorem směrnice technické vyšetřování námořních katastrof. Costa Concordia se potopila před víc než rokem. Ve směrnici je napsáno, že do jednoho měsíce bude sestavena vyšetřovací komise a do roka bude závěrečná zpráva. Byl bych velmi rád, kdyby irské předsednictví tuto závěrečnou zprávu bylo schopno prezentovat. Protože rok od námořní katastrofy Costa Concordia již uplynul. Děkuji. Euh, Děkuji, pane Kohlíčku. A já nyní dám slovo těm poslancům, kteří požádali o slovo, nicméně vidíte hodiny a Mm, takže máme spoždění a já vás tedy poprosím, abyste opravdu nepřekročili dvě minuty. Eh, budeme eh, měřit čas, aby řečníci cítili opravdu tlak. A nyní dám slovo panu Vandalenovi. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, eh, že pan minister zde vyzdvihnul bezpečnost Eh, pro nadcházející měsících. Myslím si, že to je velice cnostné a chci se eh, zeptat na dvě věci, zejména pokud jde o letovou bez, eh, bezpečnost leteckého provozu. EASA v současné době zpřísňuje řadu předpisů pro piloty. A já jsem se o tom zatím dočetl poměrně znepokojivé věci. Konkrétně pokud jde o rovnováhu mezi dobou odpočinku a letovou dobou, tak tam se má škrtat na době odpočinku. A já se e, zeptám nebo poprosím irské předsednictví, aby opravdu e, se soustředilo na e, zachování doby odpočinku pro piloty, protože to je velice důležité pro bezpečnost. Potom je tady další věc, e, Ryanair. Už se to udělalo hodně s Ryanairem, i de jure, i de facto se oni možná drží pravidel. Ovšem důležitá je podniková kultura v těch letových společnostech. Jestli například eh, kapitán může sám určovat, kolik eh, bude čerpat paliva. Ovšem, jak my eh, se zasadíme o zlepšení bezpečnosti a zejména, kdo sleduje, co dělá Ryanair? Děkuji vám a děkuji taky, že jste mluvil krátce. Nyní má slovo paní Tikao na dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să ure... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla irskému předsednictví popřát jenom samé úspěchy a chtěla bych poděkovat panu ministrovi za otevřenost, kterou prokázal a také za to, že učinili jste závazky, pokud jde o digitální tachografy je to velice obtížná záležitost, ale já bych vás chtěla ujistit, že parlament udělá vše pro to, eh, pro to, abychom dosáhli úspěchu a moji kolegové, především stínový zpravodaj pan Higgins, ale samozřejmě jiní kolegové z dalších politických skupin, že se všichni společně pokusíme tento balíček dokončit ještě za vašeho předsednictví. Samozřejmě to neznamená, eh, že eh, se vyhneme dalekosáhlým vyjednáváním a přes časům a tak dále, protože parlament má velice zásadní požadavky, pokud jde o tento balíček, ale já vás chci ujistit, že budeme naprosto otevření a že skutečně se zasadíme o to, aby tato záležitost byla dokončena během vašeho předsednictví. Tady bych se chtěla také zmínit o směrnici, která se týká integrací eh, mezi eh, řidičskými průkazy a profesními řidičskými průkazy. Tady věřím, že parlament a rada mohou společně dosáhnout tady společné stanoviska a mohou požádat komisi o to, aby eh, vypracovala nebo nechala vypracovat dopadovou studii podle které by potom mohla přepracovat svůj návrh. Je tady ještě jedna záležitost, o které bych se chtěla zmínit a která do jisté míry souvisí s digitálními tachografy, a to je dohoda o AETR. E 27 členských států eh, se přidalo, ale také 24 dalších států z Asie a z Evropy. Komise navrhuje, aby Evropská unie jako taková přistoupila jako signatář eh, této dohody. A my bychom velice rádi, byli rádi, aby toto byla priorita. Děkuji a nyní paní Ayala Sender. Presidente, si yo también me quiero unir a la Děkuji, pane předsedo. Já bych se taky chtěla připojit k těm kolegům, eh, kteří ocenili ambicióznost programu jirského předsednictví. Je to velice důležité, rozvoj, růst, to je stěžení. Chtěla bych se vrátit ke čtvrtému železničnímu balíčku a chci se vás na něco zeptat. Byly tu nějaké prvotní návrhy a sociální aspekty se v tom prvotním návrhu nevyskytovaly. Tak počítáte se nějakým sociálním složkou, protože ono to vyžaduje rovnováhu a sociální složka je poněkud zanedbávaná ze strany Evropské komise. Nyní balíček letištní. Tam je sociální aspekt, který je důležitý, přestože není zcela uspokojivý. Takže by bylo potřeba, abychom vyšli z toho, co již přijal výbor pro zaměstnanost. Co se týče práv cestujících, tady bych se chtěla připojit k tomu, co říkali kolegové a my potřebujeme návrhy na harmonizaci, protože hlavní problém, na který narážíme v současné době, to jsou fyzické a psychické problémy, kdy ty cestující prostě nevědí, na koho se mají obrátit. A A chci se zeptat, jestli tedy v letecké dopravě bude něco podobného, jako co máme třeba pro cestující v námořní dopravě. Španělsko a Portugalsko Ehm, jaksi jsou země, kde proběhla celá řada schůzek na toto téma a eh, my jsme připraveni vás v tomto směru podpořit. Co se týče cestovního ruchu, eh, ty vaše návrhy jsou velmi zajímavé ale postrádáme tam takovou větší ambicioznost. Bohužel cestovní ruch nemá takovou pozici, jakou by si zasloužil. Navrhujete konferenci v Dublinu, to mě těší, ale máme problém, protože krize vede k tomu, že zbývá méně peněz na investice do infrastruktury a to by v budoucnu mohlo představovat problém. A co se týče CEF, eh, já vám děkuji za eh, vaši snahu a můžete se ona opřít a spolehnout. Pane předsedo eh, rady, jste na dobré cestě a držte se jí, prosím. Doufám, že Doprava a mobilita, které jsou e, základním právem každého, e, budou e, středobodem vaší činnosti. A já si myslím, že se shodneme, že bez dopravy nebude ani v růst, ani v zaměstnanost, ani blahobyt. A vy jste o těchto věcech cíleně mluvil, takže za to vám děkuji. Pokud jde o zvyšování efektivity, bezpečnost, zvyšování bezpečnosti a uh, trvalou udržitelnost vždycky nás budete mít na své straně. Děkuji. Nechci tady mít nějaké připomínky, ale muži jsou přece jenom stručnější. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu eh, ministrovi za to, že odprezentoval své priority. Já budu velice stručný. Pan ministr říkal, že my Irové nemáme monopol, pokud jde o eh, oblast silniční dopravy, ale když se podíváte na cíle, které jsme si v této oblasti na evropské úrovni stanovili v roce 2000, 2000 vlastně, kdy to bylo 25 tisíc eh, obětí, tak vidíme, že v roce 2010 Eh, což byl cílový rok, jsme zjistili, že jsme skutečně zdaleka nesplnil tento cíl. A pokud jde o mm, bezpečnost silničního dopravu, tak úspěch, úspěšným příběhem je eh, právě ustanovení eh, úřadu, který se zabývá touto oblastí. V roce 2012 už máme jenom 161 obětí za rok v Irsku. Eh, před lety to bylo 640 a naším cílem je, abychom se dostali na nulu, stejně jako to třeba ve Švédsku. A další oblast, na kterou se musíme zaměřit, jsou eh, zranění. A právě si myslím, že tady bude důležitá ta konference, která bude v Dublinu v březnu. Skutečně bych chtěl vyzvat většinu kolegů, aby se účastnili. A pane eh, ministře, pane předsedo, přeji vám mnoho úspěchů ve vašem předsednictví. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pan Hertu má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, eh, vítejte veřele v eh, Bruselu a přeji vám hodně úspěchu za vašeho předsednictví. Chtěl bych se také omluvit, že jsem si nemohl vyslechnout váš projev, vzhledem k tomu, že můj spoj měl spoždění. Chtěl bych se dotknout jednoho tématu a znovu se tady to, to bude týkat peněz. Je opravdu to tak, že jsme odkázáni na vaši pomoc, pokud jde o víceletý finanční rámec a také na vaši podporu, zejména pokud jde o rozpočet eh, nástroje eh, Connecting Europe, tak, aby byl prosazen návrh komise. Eh, členské státy nejsou připraveny respektovat návrh komise a mají různé eh, námitky proti financování a já vás prosím tady o podporu. Eh, takhle to prostě nesmí v Evropském parlamentu fungovat. Nemůžeme eh, na jednu stranu snížit rozpočet a to málo peněz, které nám ještě zbyde, potom mít opatřené řadou různých výhrad které mají eh, za cíl eh, zabránit jakémukoliv dalšímu vývoji v Evropě. Závěrem musím zmínit, eh, že musíme pracovat na odstranění přeshraničních překážek. Musíme se zaměřit na interoperabilitu a na multimodalitu, pane ministře, také, abychom opravdu mohli jako Evropa vytvářet eh, hodnoty a strat se otvoru pracovních míst. Eh, znovu vás tedy podporuji a my vás docela jistě na vaší cestě eh, budeme podporovat i nadále. Děkuji, nikdo další se nehlásí. Pane ministře, já jsem chtěl taky tady vyslovit dvě poznámky a položit dvě otázky. Za prvé vám chci poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a chtěl bych ocenit, jak konzistentní je program, který jste předložil a děkuji taky za předběžné konzultace, které jste vedli již dříve s některými europoslanci, což jaksi je důkazem té vaší angažovanosti v této věci. A teď k otázkám. Za prvé se chci zeptat, jestli jako předseda před, Rady pro dopravu máte nějakou pozici, co, no, stanovisko, co se týče možnosti financování evropské, transevropské železniční sítě. A za druhé vím, že jste lékař a chci se zeptat, jak chcete pomoci eh, Evropské komisi, aby konečně porodila čtvrtý balíček eh, železniční, protože se zdá, že to je opravdu eh, velice komplikovaný porod. Děkuji a máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky, za otázky. Já se pokusím se uh, zodpovědět co nejvíce z nich. Především bych vám chtěl poděkovat za laskavá slova a podporu. Uh, na začátku našeho předsednictví pan Groš zmínil tachografy a já bych chtěl říci, že souhlasím skutečně v tom, že klíčovou záležitostí je přidaná hodnota. Přidaná hodnota je to pro Evropu a je důležité, abychom si spíše neházeli klacky pod nohy a skutečně mohu potvrdit, že toto je věc, se kterou chceme pokročit dále My našeho předsednictví a chceme vyvážit samozřejmě na jedné straně ochranu pracovníků, na druhé bezpečnost na silnicích a také konkurenceschopnost. Celá řada kolegů, eh, pan, pan Hertog, pan místopředseda a pan El Chadraoui a pan El Groš, všichni hovořili o TNT a CEF. Já skutečně sdílím názor tohoto výboru a parlamentu v tom smyslu, že je důležité ochránit co největší část tohoto rozpočtu, pokud chceme skutečně eh, myslet vážně eh, růst a eh, vytváření pracovních míst v Evropě v budoucnosti, tak musíme investovat do infrastruktury, do dopravy, do komunikací a do energetiky. Takže skutečně se budu zasazovat co nejvíce o to, jak na, na úrovni EU, tak doma u nás v Irsku, ale jsem také realista. Vím, že to, jak si toto rozhodnutí nezávisí na mě, že bude eh, činěno na nejvyšší úrovni, ale rozhodně tady se o to zasadím co nejvíce. A pokud se ten rozpočet sníží, tak se potom budeme muset zaměřit na to, jak ho vy, využít co nejlépe. A eh, že tam by to bylo asi nejlepší skutečně zaměřit na přezraniční eh, projekty a interoperabilitu. A samozřejmě také můžeme využít co nejlépe nové eh, nástroje, které máme k dispozici a hodnotit je eh, také co nejrychleji. Celá řada kolegů, pan Kramer, pan Meissner, pan Alexandr a pan Chodrový, všichni hovořili také o Eh, jednotném evropském nebi. Já si myslím, že je pravda, že skutečně eh, pokrok je velice pomalý, je to velice frustrující, když vidíme, jak to všechno jde pomalu, protože v podstatě už máme jednotný trh, jednotnou měnu, máme čtyři základní svobody, společné občanství, ale zatím se nám nepovedlo vytvořit jednotný systém pro kontrolu letového provozu a to vzhledem k těm komplikacím, které se objevily. Samozřejmě tady záleží na komisi, aby se rozhodla, co s tím udělá, pokud jde o Eh, další postup, ale já samozřejmě se velice těším na to, až se nám podaří pohnout s touto otázkou. Nevím, kdy komise chce začít, jestli zahájí nějaké řízení pro porušení. Já bych byla raději, aby tady se členské státy zaměřovaly na to, eh, jak eh, dále pokročit, spíše než aby se bránili v rámci nějakého řízení, ale dobře. Spojené království, ve Spojeném království to funguje dobře, Švédsko, Dánsko také. Nevím, jestli se chci úplně tady plést do vztahu mezi Francií a e, Německem, pokud jde o Fabek, ale pokud mohu pomoci v této oblasti, tak samozřejmě rád to udělám. Myslím si, že tady ale hlavní práce na členských státech. Paní Meissnerová hovořila o integrované námořní politice, já skutečně velice silně podporuji toto téma. Já jsem ministrem dopravy, e, cestovního ruchu a sportu, ale také jsem zodpovědný za přístavy a majáky a pobřežní stráž a tak dále, všechno to, co se týká právě eh, námořní eh, oblasti s výjimkou rybolovu. A vím, že tam můj kolega se samozřejmě tomu velice aktivně věnuje. Já vím, že tady můžeme vytvořit cel, eh, velký růst v budoucnosti, ale je třeba, eh, abychom také zapojili oblast zahraničních věcí a tak dále. Eh, já skutečně si myslím, že tady naše zodpovědnost spočívá v tom, abychom pokročili v oblasti té úmluvy Mezinárodní organizace práce. Dále čtvrtý železniční balíček Eh, celá řada kolegů tady hovořili o tomto tématu. My jsme samozřejmě připraveni eh, s tím pohnout, jakmile to bude zveřejněno, ale dokud to komise nezveřejní, tak toho mnoho neuděláme. Eh, potom pan Zíle se mě ptal na to, jak rychle to může jít, pokud jde o eh, bezpečnost a eh, interoperabilitu a taktické otázky. Já myslím, že by to mohlo jít poměrně rychle a potom můžeme se zabývat tím unbundlingem a tak dále. Já vím, že tyto problémy tady máme, nicméně ono bohužel nemůžeme eh, mít celoevropské tendry, když všichni máme různé systémy a různá pravidla pro bezpečnost a tak dále. Takže toto si myslím, že je oblast, kde skutečně můžeme začít tu práci, ale rozhodně to nebude jednoduché. Irsko je ostrov, Samozřejmě, že nemůžeme tady uh, mít železniče spojené se zbytkem Evropy. Já vím, že uh, ve Švédsku, Finsku a v ostatních uh, zemích je to podobné, kde máme ty izolační sítě, ale myslím si, že zatím ta práce není příliš uh, daleko, ta, nemůžeme se vlastně schovávat pořád za to téma uh, sítí, protože v těchto zemích to skutečně nejsou doopravdy sítě. Uh, práva cestujících, to je oblast, kde můžeme udělat mnohé, skutečně to má praktický eh, význam pro občany Evropské unie, je to něco, za co poděkují EU a z hlediska obyčejného běžného občana uh, si myslím, že nejdůležitější jsou roamingové poplatky za mobilní eh, telefony. To eh, si myslím, že občané skutečně vidí, že Evropa se o něco zasadila. A myslím si, že práva cestujících to je něco podobného. Tam skutečně můžeme ukázat veřejnosti, že Evropská unie může pracovat pro ně. Samozřejmě si musíme ale pamatovat to, že eh, je třeba eh, se zabývat konkurenceschopností aerolinií a poplatků, poplatky jejich náklady a tak dále. Pokud jde o bezpečnost na eh, lodích, tak eh, nehoda Kosty Concordie, o té se hovořilo na radě a teď tedy čekáme na návrh komise. Ten by měl být připravený v únoru, možná to bude až v březnu, ale tady zatím je plán v únoru. A pak bude uh, zpráva o pokroku uh, na radě v červnu. Pokud vím, tak zatím se neplánuje uh, žádná legislativa, která by se týkala bezpečnosti eh, cestujících v lodní dopravě. Možná to bude až později, eh, kdy budeme chtít harmonizovat práva cestujících během jedno, v jednotlivých typech dopravy, ale v několika následujících měsících se nic takového nechystá. Pan Kolíček byl první, který zmínil eh, cestovní ruch. Já, jim děku, já mu za to děkuji. A e, také hovořil o vzdělávání řidičů. Správně říká, že v Irsku jaksi se nezabýváme příliš vnitrozemskou lodní dopravou, ale ano, u nás jsou, je pár kanál, kanálů, ale nemůžeme v podstatě považovat za vnitrostátní vodní dopravu na evropské úrovni. A e, ten T, to je skutečně velice důležitá záležitost. E, nízkonákladové e, aerolinie, o těch také hovořil práva zaměstnanců. Já si myslím, že to bylo také velice dobře řečeno, ale ano, zaměříme se tady v tuto chvíli především na práva cestujících. Pan Van Dalen hovořil o uh, Eh, omezení letových hodin, to je skutečně záležitost pro Riazu spíše, která má nějaké vědecké výzkumy. Pokud to, se to dostane na radu, tak samozřejmě to projednáme. Ale skutečně tady je to úkol Riazy především. Riazy především. Eh, byla tady eh, zmínka o Ryanairu, já o tom nechci hovořit příliš podrobně, já mám s Ryanairem samozřejmě stejné problémy jako všichni ostatní eh, ministři, ale je to obrovská eh, společnost, která přepravuje celou řadu cestujících, mají obrovský počet zaměstnanců, ale pokud jde o bezpečnost a bezpečnostní standardy, tak mají eh, pověst bez, bez poskvrnky a u nás v Irsku sledujeme bezpečnost a standardy velice přísně. Vím, že se objevily v nedávné eh, době v médiích příběhy o eh, různým, různých případech porušení bezpečnosti, kde eh, Ryanair třeba musel platit nějaké očkodné cestujícím, ale já si myslím, že obecně bezpečnost máme ošetřenou dobře. Paní Tykau hovořila o integrovaných řidičských průkazech a o tom, jestli Eh, bychom měli pokročit v oblasti AETR. Já se obávám, že tady nemám dost informací, takže ještě se eh, vám ozvu, pokud jde o tento bod. Ale rozhodně jste tuto otázku velice dobře vysvětlil. Pan Koch eh, ten zmínil to, že bez dopravy nemůžeme dosáhnout růstu a nových pracovních míst, to je samozřejmě pravda. To je něco, co to je oblast, ve které vítám vaše, vaši podporu. Pokud je AETR, abychom byli tady my jako Evropa signatářem, tak ano, to je jedna z našich priorit a o to se chceme zasazovat. A já myslím, že to asi je všechno vlastně. A ano, bezpečnost silničního provozu, tak to je téma, jak říkal Jim Higgins, eh, které Irsko vzalo za své. Eh, my eh, jsme bývali eh, nebezpečnou zemí, pokud jde o silniční dopravou. Teď jsme asi na třetím, čtvrtém země, samozřejmě nejsme na tom tak dobře třeba jako některé severské státy, ale skutečně jsme dosáhli velkého pokroku a je to záležitost, kterou chceme prosazovat během našeho předsednictví. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci. Euh, děkuji vám, pane ministře. Myslím, že to byla velice plodná výměna názorů na zahájení vašeho předsednictví Rady pro dopravu předsednictví. Zřejmě to bude eh, nabité, složité, ale určitě nesmírně zajímavé. A, takže oceňujeme váš optimismus, vaší energii, která zřejmě souvisí s vaším mládím v nejlepším slova smyslu, eh, protože my to opravdu nutně potřebujeme, abychom měli jistotu, a můžete mít jistotu, že výbor pro dopravu bude stát po vašem boku. Děkuji, pane ministře.

Mesdames et messieurs, chers collègues, ne vous dissipez pas trop, car nous sommes déjà en retard. Euh, Dámy a pánové, prosím, nerozptilujte se příliš, protože už tak máme dost velké spoždění. Voilà. Alors nous allons maintenant envisager... Euh... Takže nyní se pustíme do bodu 5, což je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Pan Cíle bude zřejmě prezentovat tento bod na programu před hlasováním, protože pan Kamal tady není. Takže prosím, pane Cíle, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl omluvit eh, pana Kamala, nebyl, bohužel nemůže být přítomen, pořád ještě sedí eh, ve vlaku z Londýna. Jak víme, tak eh, v zimě někdy sněží dokonce i v západní Evropě a proto ty 2 cm sněhu způsobily katastrofu. Ještě než začneme hovořit, začnu hovořit jménem zpravodaje, tak bych chtěl poděkovat všem eh, kolegům a kolegyním, kteří eh, se o to zasadili a především eh, o ducha spolupráce, který se projevil ve Štrasburku minulý týden, kdy jsme připravovali pozměňovací názory, návrhy. Já doufám, že se podaří dosáhnout schody ohledně kompromisních pozměňovacích návrhů, konkrétně tady politické frakce se shodly na tom, jaké jsou tři základní otázky, pokud jde o konkurenceschopnost hospodářskou soutěž. Eh, v této oblasti za prvé tady ten balíček o letištích, eh, silniční přepravy a tak dále. Jak pan zpravodaj chápe, stále se ještě některé názory různí, ale chtěl by připomenout kolegům a kolegyním, že jde o kompromisy a že tedy nemohou nutně eh, jaksi eh, zastupovat názory všech, stejně tak jako eh, úplně komplet, dokonale nepředstavují nástroj, názor pana zpravodaje, nicméně tady jsou reprezentativním vzorkem názorů výboru a proto pan Kamal doufá, že bude možné Eh, poslat toto stanovisko do eh, výboru Ekon eh, a že tento, tento kompromis tady představuje takový kompromis, takový souhrn názorů, které, které zastáváme jako výbor. Děkuji vám. Myslím, že pan Groš tady není, ne, nechce se slovo, takže nyní paní Tykao, abych to bral v pořadí. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky ráda řekla, že ve Štrasburku jsme nakonec dokázali uspořádat zkusku spr- eh, stínových zpravodajů, která byla nesmírně plodná. A podařilo se nám dospět několika kompromisním pozměňovacím návrhům. Nejsme nějak zvlášť nadšeni ze všech, byli bychom ocenili více sociálního přístupu, minimálně z mé mého pohledu, ale aspoň třeba u kompromisu 3 bychom byli rádi tam viděli nějakou sociální složku, nebo to znění mohlo být o něco důraznější, co se týče ochrany eh, veřejných služeb. Nicméně jsem přesvědčená, že v této formě by to mohlo získat podporu většiny ve výboru. Naše frakce podporuje hospodářskou soutěž, ale ne hospodářskou soutěž za každou cenu. My jsme přesvědčeni, že toto roz, rostoucí konkurenceschopnost, ta hospodářská soutěž by, eh, že bude mít vlev na kvalitu života pracovníků eh, v dopravě a, kvalitu služeb v dopravě. A eh, doufám, že kolegové podpoří pozměňovací návrh 23, kdy se hovoří o pokračování programu Najáda a zvláštní pozornosti, která je věnována sociálním podmínkám v oblasti námořní dopravy a která se věnuje také podpoře eh, firm, podnikům, aby obnovovali svou flotilu. A doufám také, že všichni kolegové podpoří pozměňovací návrh 26, který hovoří o využití informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření jednotného navigačního systému v Evropě. Víme, že na různých evropských řekách máme v současné době různé systémy. A sjednocení těchto navigačních systémů by opravdu pomohlo vytvořit jednotný trh i v této oblasti. A také pozměňovací návrh 4 považujeme za důležitý. Pozměňovací návrh 4 žádá komisi, aby urychlila přijetí směrnice týkající se balíčku služeb eh, v cestovním ruchu a komise přislíbila, že návrh předloží, zatím tak neučinila, ale my jsme přesvědčeni, že v oblasti ochrany e, turistů je toto opravdu důležité. A konečně bych chtěla říci, že naše frakce podporuje hospodářskou soutěž, ale nikoli za každou cenu a my jsme přesvědčeni, že každý návrh další liberalizace by neměl být na úkor kvality dopravních služeb nebo na úkor pracovních podmínek pracovníků v dopravě. A nyní paní Meissner má slovo. I'm uh, speaking... Děkuji mnohokrát. Já hovořím jménem pana Benjena, který musel z nějakého důvodu odejít, takže já tady přečtu to, co on zapsal. Děkuji mnohokrát zpravodaj za jeho práci a za spolupráci. Moje skupina může podpořit všechny kompromisy, tak v té podobě, v jaké jsou v tuto chvíli. Paní Tyka už hovořila o těch kompromisech. Hospodář, tedy Politika v oblasti hospodářské soutěže je jedna z nejúspěšnějších na úrovni EU, je zásadní pro to, aby podpořila eh, hospodářskou soutěž v Evropě a abychom tady zůstali konkurenceschopní a inovativní. Tato zpráva je obvlášť důležitá, protože eh, se v ní má hovořit o práci, kterou ještě musíme vykonat, tak abychom zajistili eh, volnou hospodářskou soutěž v oblasti dopravy. Pořád ještě čekáme na čtvrtý železniční balíček Evropské komise a proto je třeba vykonat ještě mnoho práce pro volnou hospodářskou soutěž na našich letištích. Já doufám, že tady komise nadále bude ambiciozní, pokud jde o eh, detekování eh, problémů a oblastí, kde je nízká nebo malá hospodářská soutěž nebo žádná. To tady jménem pana Beniana, našeho stínového zpravodaje. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Kramerovi. Já, danke schön. Děkuji. Dneska tady není zpravodaj, ale uh, poprvé má opravdu dobrou eh, výmluvu. Nemůže přijít, není to na něm, ale na železnici. My jsme byli tak trochu frustrováni eh, celou tou záležitostí, protože teprve minulý týden jsme se poprvé setkali a o to on už sformuloval kompromisy a předtím vlastně neproběhla žádná debata. Já to říkám proto, eh, že v ostatních výborech to možná tak jako je běžné, ale tady ne ono je to prý běžné na jiných výborech, když on je zpravodajem. A tak, takže tam měl opravdu pravdu. Ale já jsem každopádně rád, eh, že eh, se teď k tomuto setkáváme a eh, v ten jeden kompromis, který on sformuloval, ten rozdělil na dva díly, tak abychom mohli alespoň s jeho částí souhlasit, s tou druhou ne. Protože hlavní problém v eh, sektoru dopravy, a tady eh, cituji eh, konzervativního kolegu z Německa, Johannese Ludviga, který byl státním tajemníkem za kolovy vlády, když se sjednocovalo Německo, byl to vynikající ekonom, sehrál roli i v Evropě, a on říkal, že doprava znamená tržní hospodářství vyřazené z platnosti On eh, říkal, že nemůžeme eh, eh, vlastně i postupovat jinak než plánovaně, plánovým, hospoda, plánovaným hospodářstvím. Podívejte se, my podporujeme tady zabijáky klimatu a železnice je tady tím otloukánkem a proto je údajně dobré mít konkurenci na železnici, alespoň poctivou, férovou. A my eh, zelení bychom byli spokojeni, kdybychom měli eh, alespoň nějakou konkurenci tedy. Ale eh, teď jsme od ní vzdálení míle, pokud ne světelné roky. Děkuji, pane Kramere. A nyní dám slovo panu Kohličkovi. Děkuji. Já mám takový dojem, že ty body, které tady jsou navrženy, plus ty pozměňovací návrhy v celku zajímavým způsobem zobrazují kdo eh, vlastně stojí eh, za jednotlivými návrhy. Eh, trošičku mám obavu, když se v bodě 6 návrhu, tedy naléhavá výzva komisi, aby při přípravě nového legislativního balíčku o přístavech čerpala ze zkušeností některých členských států a zaujala tržně zaměřený přístup, který se soustředí na vyjádření vytváření prostředí otevřené hospodářské soutěže mezi přístavy. Jestli se nám tady zase něco nevnucuje zadními dveřmi, co jsme tady několikrát odmítli, té liberalizace práce v přístavech. Ale prosím, jistě zkušenější kolegové mají k tomu svá stanoviska. Pokud se týče, pokud se týče eh, liberalizace eh, v oboru letecké dopravy, eh, tam já si nedokážu představit, jak budou přim, eh, přiměny eh, největší aliance na transatlantickém trhu živější hospodářské soutěži, ale my se tady vůbec nezmiňujeme, a to by mělo být asi v preambuli, to tam i tam chybí, že je třeba dbát na dostatečně dobře ošetřené podmínky práce, protože ten sociální aspekt nám tady u těch návrhů kterých je osm, úplně vypadnul. A to je podle mě zásadní. I u otvírání trhu silniční přepravy zboží, i u dalších věcí, protože zejména u silniční dopravy tam je absolutní chaos. U velkých kamionů se o to všichni starají, ale u těch malých přepravců, u těch malých jednotek, u těch malých aut, která jsou pod půl tuny, tam se tomu vůbec nikdo nevěnuje. A ty podmínky jsou doslova katastrofické. A e, konkrétně liberalizace e, práce u oboru pozemního odbavení na letištích směřují stejným směrem. Tak na to bych chtěl jenom upozornit, protože to je e, věc, která je potenciálně velmi nebezpečná pro takzvaný sociální stát, pro ten sociální smír, proto, co považujeme za jednu z základních hodnot Evropské unii. Děkuji. Merci, monsieur Bar. Děkuji, pan Bar. Eh, já, Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych hned na začátku a, eh, a eh, omluvil a, kolegu De Grande ze Pasquala který má také problém eh, se sem dostat kvůli povětrnostním podmínkám. Já myslím, že tady v téhle zprávě eh, máme eh, takovou každoroční akci a já jsem velice rád, že stínoví zpravodajové tedy se posouvají k kompromisním pozměňovacím návrhům, ale nepochopil jsem jednu věc tu eh, dodatečnou daň v, eh, nebo taxu v eh, železniční dopravě. To musí komise jasně vysvětlit. Už více než dv, před dvěma lety se k tomu komise naposledy vyslovila pozitivně. Členské státy zavádějí dodatečné taxy a myslím si, že to je proti svobodné Eh, soutěži, eh, hospodářské soutěži a proti železnici. Potom jsou tady ty dodatečné sociální standardy a jejich vyjmenování. Já mám za to, eh, že řada konkurenčních podmínek se tady reguluje tím balíčkem, ale hospodářská soutěž bez sociálních standardů a bez pravidel není žádná poctivá soutěž. A ten návrh z loňského roku se mi líbil víc. A myslím si, že eh, bychom to zde měli ještě tedy dodat eh, kompromisní pozměňovací návrh číslo dvě. Pan Rike? <laughs> C'était bien organisé. Bylo to dobře zorganizované. Já jsem jenom chtěl říci, bože, děkuji eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům, já bych měl osobní prozbu, eh, což ostatně je moje právo, požádat, ale já jsem tady teď zabloudil v papírech, protože jak dorazil Brian, tak mě to úplně rozhodilo. Takže jsem chtěl požádat, aby moje pozměňovací návrhy, kde pak je mám, aby můj pozměňovací návrh 37 byl schválen, protože se mi zdá, že není součástí kompromisu 3 a to tež komprom- eh, návrh 43, který není v kompromisu 4. Vyslechl jsem vystoupení paní Tykao, která litovala, že Eh, neexistuje tam silnější sociální aspekt. A já jsem předložil pozměňovací návrh na toto téma, který není součástí toho kompromisu. A já bych tedy rád, aby se o tom hlasovalo, protože pozměňovací návrhy 43 a 37 těmi kompromisy vůbec nejsou pokryté. A proto žádám, aby se o nich hlasovalo, což je moje e, striktní právo. Tolik tedy z mé strany, aby se o tom hlasovalo. Right, Michael, you wanted to come back in again, yeah? Michael, jste ještě chtěl požádat o slovo? Yeah, no, no, please. I had forgotten something. Uh, yeah, ich habe noch eins. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc. No, Máme pozměňovací návrh 30, eh, který jsme tady uh, předložili a tam vyzýváme komisi, aby uh, udělala nový legislativní balíček. A my chceme tady komisi dávat určitý prostor, určité možnosti, takže bychom chtěli udělat ústní pozměňovací návrh, abychom věděli, jestli jste pro nebo pro, a ten by byl ve znění. a new legislative package, new... Takže by to byla nová opatření pro e, přístavy, kde bychom se e, poučili z praktických zkušeností v tomto e, sektoru a Eh, z eh, tedy orientovaného, eh, tržně orientovaného přístupu, který propaguje sociální prostředí v, v přístavech. Takže tady je to takto rozšířené. Skutečně zde jde o tu novou úlohu a ne o nový legislativní valíček. Thanks, Michael. Uh, my... Děkuji, paní Broms, za komise. Děkuji, pane předsedo. My se nebudeme vyjadřovat ke kompromisním pozměňovacím návrhům jako takovým. Chtěli bychom vám poskytnout eh, reakci na eh, otázce, která byla položena v prosinci. Pan eh, Simpson upozornil komisi na situaci na trase mezi Bruselem a Manchesterem. Jde tam o možný, možnou dohodu sdílení kódu mezi Brussels Airlines a Flybe a my teď ověřujeme, jestli to je v souladu s článkem 101 smlouvy. A tady nás tady skutečně zajímají takovéto případy, ale když jsme si ověřili situaci na trase Brusel-Manchester, tak se nám zdá, že uh, ta dohoda mezi Brussels Airlines a Flybe eh, to, tam nejde o code share, jde o wet lease, to znamená o dohodu, komerční dohodu, kdy jedna uh, jeden dopravce tedy pronajme eh, za nějakou úplatu prázdné volné letadlo, kdy tedy poskytne i eh, veškeré, veškeré technické pracovníky, certifikát, piloty a tak dále. A proto tedy správně Brussels Airlines invest, eh, správně identifikují na svých webových stránkách, že FlyB operuje některé tyto lety. Nejsou to tady, eh, není to tady prodáváno jakožto let FlyB a eh, nefigurují také v letovém řádu společnosti FlyB. To znamená, že ta situace v tuto chvíli nespadá pod to vyšetření v rámci koučeru, které se v tuto chvíli vede. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Zíle. Já věřím, že vy tady zastupujete pana kolegu. Ano. E, děkuji, paní, paní kolegové a paní kolegyně. Já jsem tady za pana Kamala. Ano, já jsem trošku překvapen, že tady e, všechny skupiny tady zmiňují sociální rozměr, protože tady hovoříme o hospodářské e, soutěži a tam sociální rozměr je velice obtížný z politického hlediska. Všichni to chápeme, ale myslím si, že je to trošku problematické v této oblasti. Eh, děkuji, myslím, že budeme hlasovat zítra. Tady bych chtěl poděkovat ještě Dominikovi za to, že mě zastoupil eh, během eh, mého letu z Manchesteru, který měl 7,5 hodiny spoždění. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a to jsou pozemní služby. Tady si vyslechneme od pana zásady nejnovější informace k vývoji. Paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo prosinci většina Evropského parlamentu během druhého hlasování na plenárním zasedání se rozhodla, že pošleme tento dokument zpět eh, výboru pro dopravu a já jsem dostal mandát, abych dále pracoval na tomto kompromisu, který se týká pozemního odbavování. Mým úkolem bylo v podstatě eh, zajistit většinu mezi mými kolegy a kolegyněmi, abychom zprávu výboru TRAN mohli schválit, schválit a abychom mohli znovu hlasovat v plénu. Já jsem měl dvě zase, eh, setkání s jinovými zpravodaji, potom jsem vypracoval novou verzi toho takzvaného kompromisu A a také jsem vypracoval nový kompromis I. Pokud jde o kompromisy, tak jsem zmi, z, tu hranici změnil z 5, z 5 na 15 milionů pro prvního poskytovatele služeb a potom ta lhůta eh, byla prodloužena z jednoho roku na dva roky a potom nové přechodné období 36 měsíců je tam tady představeno, to znamená, je to dvojnásobná lhůta než původní návrh komise. Já si uvědomuji, že abych mohl vyhovět eh, socialistům, tak jsem tady vlastně eh, mohl ztratit podporu kolegů, kteří mě podporovali na začátku, eh, když jsem chtěl více liberalizovat pozemní odbavování. Věřte mi, že toto rozhodnutí nebylo jednoduché, ale bohužel většina požadavků socialistů se týkaly právě této části dokumentu a tady je to skutečně eh, nad hranicí mojí kompetence jakožto zpravodaje. Eh, stanovisko výboru EMPL eh, podle článku 50 je skutečně, eh, to není něco, co bych mohl ovlivnit. ovlivnit. Socialisté chtěli, abychom měli povinnou, povinné transfery zaměstnanců u všech kategorií, kdežto komise chtěla, aby to bylo pouze možností, nikoli povinností. A já si myslím, že tady by bylo skutečně obtížné něco takového schválit většinou v parlamentu, v komisi a v radě. Já si myslím, že tady je klíčové, abychom dosáhli dohody mezi socialisty a panem Manem, který zastupuje výbor EMPL. Já mám dojem, že tato dohoda možná bude velice obtížně dosažitelná a proto tady chci představit dva, dvě možná řešení této situace. Za prvé, abychom měli společné jednání všech stínových zpravodajů výboru TRAN a EMPL a abychom společně se snažili přijít s řešením, které bude uspokojivé pro všechny. Já si myslím, že toto bude asi jediný, jediná cesta ven z této situace, to mi navrhuje tady sekretariát. Já si myslím, že slabina tohoto řešení možná spočívá v tom, že koordinátoři výboru EMPL se na svém zasedání ve čtvrtek rozhodli, že tento dokument už nebudou znovu projednávat a navíc nemáme žádnou záruku toho, že ten nový text by zde nalezl většinovou podporu. Návrh číslo dvě je pro mě trochu obtížnější, ale je to podle mě taková poslední šance pro tento dokument. Tady bych navrhl, aby kompromis A, to znamená kompromis, který se týká počtu poskytovatelů služeb na letištích, tak aby tento kompromis hovořil o tom, že další liberalizace je na rozhodnutí jednotlivých členských států což by znamenalo, že u letišť, které odbaví více než 2 miliony pasažérů a 50 tisíc tun nákladů, tak u těchto letišť by členský stát nemohl omezovat počet uh, poskytovatelů služeb na méně než dva. Já jsem si stále ještě jistý, že by bylo lepší podpořit ještě větší liberalizaci, ale na to bychom potřebovali většinovou podporu. Takže v tuto chvíli se chci zeptat, jestli pořád ještě stojí za to, abychom se zabývali tímto dokumentem. Uh, včera večer a dnes ráno eh, jsem přemýšlela o tom, že to možná stojí za to, protože vím, že když je krize, eh, tak liberalizovaná letiště, otevřená letiště mají stejné problémy Eh, cestující mají problémy stejné eh, na všech letištích. Já jsem se zabýval situací v Londýně a ve Frankfurtu a skutečně jsem došel k závěru, že právě na cestující dopadá ta hlavní tíha, eh, kdy vlastně někdy dochází k situaci, že kdy několik hodin, třeba šest, skutečně cestující jsou ponecháni svého osudu. Týká se to třeba několika stovek cestujících, kdy musí nakonec třeba zasahovat policie a tak dále. Proč tomu tak je? No, protože neexistuje žádný, žádný poskytovatel služeb, žádný operátor, který by mohl tlačit zaměřit na odbavovací služby, aby třeba otevřeli více přepážek a tak dále. Já si myslím, že minimální standardy, pokud jde o kvalitu, které jsem já navrhl v příloze k tomuto dokumentu, by určitě e, přinesly obrovskou přidanou hodnotu k celému tomuto nařízení. A myslím si, že by to byla mnohem větší přidaná hodnota, než to že bychom povolili dalšího jednoho další, poskytovatele služeb za deset let eh, ve Frankfurtu. Já myslím, že cestující nemohou čekat takto dlouho. Skutečně je třeba, abychom měli jeden postup pro všechny členské státy. Je důležité, aby existovaly také jednotné zadávací postupy. Já se cítím víc odpovědný za tento legislativní návrh a proto jsem navrhl kompromis, průřezový kompromis, který jsem právě popsal. Já si myslím, že uh, další větší liberalizace, to by bylo rozhodnutí, které by založeno na každém členském státě. Pokud bychom toho mohli dosáhnout schody, tak bychom mohli hlasovat v našem výboru v únoru a potom bychom mohli, mohli znovu v březnu či v dubnu hlasovat na plénu. Pokud mám váš, pokud bych měl váš souhlas, tak bychom toto nařízení mohli podat podle článku 56 a musíme tady v tom případě to udělat 12. února. Já bych poprosil všechny stínové zpravodaje, aby hovořili maximálně dvě minuty. Pan Fleckenstein, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poukázal na to, že jsme řekli, ano, můžeme, dokážeme, dokážeme si představit kompromisy, Řekli jsme eh, šest věcí k tomu. Zpravodaj už eh, zmínil, že eh, ty opravdu důležité věci se musí projednávat na výboru pro zaměstnanost. Ten zasedá tento týden a můžeme se zabývat tím, jestli zvládneme se bavit jenom o dvou bodech, aniž bychom otevřeli celý ten balíček znovu. To teď tedy očekáváme. A potom se podíváme, co z toho vzejde. V žádném případě si nemyslíme, že by bylo správné rozhodnout zde o něčem, eh, když eh, na druhé straně bychom nedosáhli eh, náležitého výsledku. A proto návrh zpravodaje na kompromis o hranicích si myslíme, eh, se měřuje správným směrem, ale nebude nám k ničemu samotným. A rádi bychom, a to si musíme probrat i na frakci, zde schválili něco, eh, co neschválili bychom něco, co eh, no, potom budeme muset odmítnout na plénu. Stejně jako předtím si myslíme, že další liberalizace, nebo jak tomu, ať tomu budeme říkat, jak chceme, může přijít teprve až eh, se trošku povolí ten sociální eh, šroub. A eh, to, co bylo pokaženo v roce v 80, tedy pardon, 96, tak se napraví. Jinak to není žádná katastrofa a já mám ten dojem, že komise a zpravodaj to můžou celé poměrně eh, rychle eh, zkrátit. Eh, na větu na Frankfurtu by měl být ještě třetí. To je věc, která nás tady všechny zajímá. Mr. Klintz. Pan Klintz. Vielen Dank. Also... Děkuji. Nejdříve děkuji panu zpravodaji Zasadovi že eh, si eh, dal eh, tu práci dosáhnout pozitivního výsledku. My jako liberálové podporujeme ten návrh, protože jsme v zásadě pro liberalizaci, ale pochopitelně máme také velké pochyby a námitky a to následující. V zásadě se tady zabýváme, a předřečník už na to poukázal, tématem, no jde o jenom velice málo letišť v podstatě tématem, který se týká tady málo letišť. A zároveň ovšem tady chceme ehm, změny, například eh, jak to uh, už schválil výbor pro zaměstnanost, které uh, se týkají všech letišť. Takže to není úplně vyvážené. A to si opravdu musíme rozmyslet, něco takového. Za druhé, chceme Eh, jednotný eh, systém výběrových řízení. To by docela jistě eh, bylo smysluplné a přispělo by to hospodářské soutěži. Ovšem, pokud je v každé zemi, nebo jestli je v každé zemi nutné zřizovat regulační úřad podle stejných principů, to zvýší prostě problémy, administrativní výdaje, a zejména tam, kde jde o malá letiště. Eh, tak tam to je trochu eh, přehnané. Otázkou je, eh, že tady samozřejmě chceme rovné konkurenční podmínky, to by asi podepsali všichni, ovšem občané možná často tady vidí, že se Evropa míchá do věcí, které si členské státy mohou vyřešit sami. A tady možná by měly dostat větší prostor členské státy. A ten poslední eh, návrh už k tomu směřuje. My prostě tady eh, předepíšeme jenom dva a všichni si můžou zavést více. Ale když se omezíte na dva, tak to eh, musí být alespoň podle jednotného výběrového řízení. Možná, že to je ten správný přístup. Já tam vidím pouhé jedno riziko a sice, kdy Evropská unie řekne, budeme liberalizovat, služby eh, pozemního odbavení a ve skutečnosti to nebudeme dělat. A tím eh, vlastně občany uvedeme v umyl. To bychom eh, radši měli na rovinu říci, proč to chceme udělat v určité fázi. A proč, nebo jenom do určité míry a nemá smysl zacházet dál. A teď se obračím také na eh, předřečníka, který má dobré kontakty ve výboru pro zaměstnanost. Kdyby dávalo eh, smysl, aby pan Zasada pan Tomasman eh, a stínoví zpravodajové se, sešli tedy s obou výboru na jednom zasedání, tak, by to, tak bych, já bych se nestavil proti. Myslím si, že bychom se o to měli pokusit. Thanks, Mrs. Lichtenberger. Děkuji, paní Lichtenberger. Dank. Ehm. Mnohokrát děkuji. Já bych eh, na začátku tady ehm, eh, řekla, eh, že se tady strašně ehm, vydáváme kvůli nějakým dvěma třem provozovatelům. Ani se to netýká všech sektorů, týká se to málo letiš po celé Evropě a je to na nějakou přechodnou dobu. Já si myslím, že pro občany tohle je nepochopitelné. A vytváří se tady určitá falešná očekávání, jak říkal kolega Klinc. Hovoříme o liberalizaci, ale ve skutečnosti eh, je to taková omezená liberalizace. Z mého pohledu celá tahle záležitost eh, se velice těžko eh, posuzuje, protože když tady zapojíme určité, určité brzdy, aby to nešlo příliš daleko, tak to bude celé strašně komplikované. Čili nejchytřejší by tady bylo, kdyby komise tohle celé eh, stáhla a posadila znovu na začátek. Protože ono je těžké eh, zpracovat nějakou takovouhle předlohu, eh, jak jsme teď nuceni. Ono to bude velice zvláštní jenom pro některá letiště nebo pro několik málo letišť to bude platit a potom celoevropský tender v některých těch oblastech už máme eh, evropské oligopolisty, které se na eh, tom eh, budou účastnit a už nic jiného. Takže dojde k takovému drobnému boji mezi oligopolisty a jinak nic. To si buďme, to, to si řekněme upřímně a mm, to, co by mělo přinést velké přínosy pro eh, pasažéry, no těžko. Já tam hodně, bohužel, a nevidím žádný rozdíl na liberalizovaných nebo neliberalizovaných letištích. Všude se pracuje pod větším tlakem, pod stále větším tlakem. Pokud jde o, tomu, eh, o ten postup samotný, tak rozhodující je, jak se rozhodne Ample. Pokud oba výbory eh, se rozhodnou odlišně, tak podle mm, toho pravidla 56 a 57 už můžeme postupovat. Nějaký kompromisní návrh eh, sociálních demokratů vůči EPP a o to vlastně jde nakonec. Ale eh, platí to jenom v jednom výboru a v jiném výboru, který se tím tématem bohužel nezabývá, Ehm, to nebude, tak se stejně budeme mít problém. Takže ve skutečnosti tady máme takovou patovou situaci. A uh, ono se jedná o velice důležité téma, které hýbe světem nebo Evropou, nebo kdyby se to o to, o to jednalo, pardon, tak eh, samozřejmě by bylo dobré, abychom eh, na tom takhle pracovali jako, eh, a spolupracovali mezi výbory, ale Vzhledem ke stávající situaci bych spíš eh, apelovala na komisi, stáhněte ten návrh, prosím, udělejte nějaký nový, kratší, jednodušší a dostaneme se mnohem dál než eh, nějakou složitou eh, regulací, která stejně je na nejvýš ožehavě problematická. Děkuji. A tady mám ještě eh, dlouhý seznam, takže další pan Vandale. Voorzitter, dank. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce na plenárním zasedání toto eh, podpořila. A, a eh, zjistit, chtěli jsme zjistit, jestli bychom se přece jenom nebyli schopni posunout vpřed v to, to složité záležitosti a teď mohu skonstatovat, že ne. Možná, eh, že tady je eh, schoda mezi křesťanskými demokraty a socialisty, eh, kde se tedy tady dolaďují termíny, nasazuje se byrokracie, zkušební komise, kde zájmy v pracujících jdou před právě cestujících a kde komise není připravena se pohnout z toho poměrně eh, tuhého stanoviska, které eh, zaujala na začátku. Já jsem se pokusil eh, nalézt nějaké řešení hm, pro všechny, ale myslím, že se to nepodaří. Když se podíváme na celý ten balíček, tak si myslím, že je to taková prázdná schránka, krásný text, krásná slova, ale žádný obsah. Takže myslím, pane předsedo, že my nakonec eh, se postavíme proti, jestli to půjde tímhle směrem. Děkuji, pan Kohlíček. Děkuji. Musím konstatovat, že s předřečníkem zcela výjimečně souhlasím. A chtěl bych poznamenat, že pravidlo 55, 6 a 57 by od nás vyžadovalo, abychom se zabývali skutečně pozměňovacími návrhy. To je prosím poprvně, co spolu souhlasíme, ano? Eh, pravidlo 56 a 57 by vyžadovalo, abychom dostali nový návrh a abychom se zabývali skutečně pozměňovacími návrhy. Protože přece dvojí odmítnutí, a to dokonce na plénu, a vrácení výboru neznamená, že se budou dopracovávat kompromisní návrhy, ale že se předloží nějaké nové řešení. A to zde předloženo nebylo. Takže já bych doporučoval, abychom trvali na zamítnutí, protože ten materiál je opravdu tak, jak je teď zpracován k ničemu. A nic nepřináší. Děkuju. Okay, now I've still got six speak- Dobrá, ještě tady mám šest řečníků zapsaných. Z nich jsou tři koordinátoři a my bychom touto dobou už měli končit. Takže prosím, opravdu je potřeba být velmi struční, tak abychom stihli koordinátory. A nyní pan Groš. Eh, Já vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. My v EPP jsme si mysleli, že bychom se měli eh, pokusit eh, ještě z toho textu dostat, co jde pokud to bude možné, kolega Zasada svými návrhy alespoň ukazuje, že je připraven ke kompromisům Zajímavé samozřejmě jsou ty eh, komentáře některých kolegů dnes, eh, kteří v první fázi eh, si myslí, že to není dost sociální a v stávající fázi si myslí, že je to moc sociální. Jiní v první fázi si mysleli, že to příliš navrhu, tedy narušuje konkurenci, teď to vidí jinak. Já mám takový pocit, že uh, Eh, u některých, něk, někomu je eh, spíše důležitější, aby eh, se ta věc vrátila a abychom to neprojednávali. Proto si myslím, že bychom měli využít tuto příležitost a zlepšit tady něco. Ono je, a nevracet to komisi. Protože my si myslíme, že eh, ve stávající situaci odbouvací služby na letištích zaslouží eh, zlepšení jak pro cestující, tak pro eh, zaměstnance, tak aniž bychom to nějak vyhrocovali. Myslím si, že že tady to vypadá, že hrajeme takový pokr ale e, myslím si, že, a říkal jsem to i na plénu, že e, především tady musíme e, zlepšit sociální situaci e, pro zaměstnanci, e, pro zaměstnance, e, narovnat to tržně a zítra budou ta e, letiště e, lépe reagovat na e, cestující a poskytovat jim lepší služby. To by měl být cíl a pokud se toho nedosáhne, tak by se EPP také stáhla z debaty ale zatím ehm, bychom měli použít všechny možnosti, které eh, jsme vyjednali i tak se stínovými zpravodaji z obou výborů. Prostě měli bychom si dát eh, teď eh, v kolo se stínovými zpravodaji a potom tady zase tomu na výbor, než na výboru, než to znovu, než to odložíme. No, no. Děkuji a děkuji za aplaus. Kdyby řekl, že to vtleskal Michael, tak možná Dobře, tak nyní pan El Chadraoui a potom vy, Michael. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já eh, každopádně děkuji eh, panu zpravodaj za snahu, kterou vyvíjí, aby se pokusil to potlačit správným směrem. My jako frakce tady rozhodně nechceme zavazovat členské státy, aby nutili letiště mít alespoň tři handlingové společnosti. Ukazuje se, eh, že eh, více společností nevede nutně k lepším službám. Ovšem jsme připraveni zabývat se eh, tím jako s celkem a stávající legislativa také není dobrá. A když to odmítneme, tak tady budeme mít tedy status quo a tu špatnou legislativu. Proto jsme připraveni zabývat se možnými ústupky a jestli bychom jako frakci eh, třetí handlingovou společnost eh, za určitých podmínek byli bychom schopni tedy připustit, ovšem výměnou eh, za zlepšení v jinde. A, a to zejména za ta zlepšení, která už projednává EMPL. Nebudu zacházet do podrobností, jedná se zejména o vzdělání, kvalitu vzdělání kolektivních dohod, které se tam uzavírají Mm, a vytváření rovných sociálních příležitostí eh, a mm, přejímání eh, těch eh, zaměstnanců mezi jednotlivými společnosti. Já podporuji snahu z pana zpravodaje uspořádat společné jednání stínových zpravodajů a zpravodajů našeho výboru a výboru pro zaměstnanost. Myslím si, že by tam měli být příslušní koordinátoři také, pokud budou chtít. A pokud se, můžeme dohod- pokud se nám podaří se tam dohodnout, tak eh, můžeme o těch jednotlivých bodech eh, hlasovat tady u nás na výboru. A potom jsou tady ještě eh, dvě možnosti. Neotevírat znovu úplně celou debatu, ale my budeme připraveni pro kompromisy, které představíme na plenárním zasedání, to je také možnost. Ale každopádně ty věci, které tady eh, na eh, výboru pro dopravu projednáváme, bychom neměli vnímat odděleně od eh, těch věcí, které se projednávají na jiných výborech. Tolik tedy ode mě k tomuto. Já bych každopádně panu zpravodaji doporučil tuto iniciativu svolat kulatý stůl pro náš výbor a EMPL a zabývat se tím, jestli se nám tam podaří dosáhnout pokroku. Doufám, že se to podaří a pokud ne, tak jsme to aspoň zkusili. Děkuji. Nyní pan Tobáko. Thank you, well. um... Děkuji. Před několika týdny eh, jsme na plenárním eh, zasedání vrátili eh, ten návrh sem na výbor a myslím si, že to dělali různé frakce a dobře přitom věděli, že se na to lze podívat s jinou perspektivou. Eh, zahnali jsme zde určitý eh, náznak pekla. Pro některé eh, frakce to nešlo příliš daleko, pro některé to šlo příliš daleko. Někteří chtěli úplně zadržet liberalizaci a někteří nepovažovali liberalizaci za dostatečnou. Ovšem otázkou je, jak se k tomu balíčku vnímat a jak se, jak se k tomu postavit společně s výborem pro zaměstnanost, jak to dobře nastavit. Já si myslím, že to eh, je jediné, jediná možnost se s nimi eh, tady sejít a pobavit se o tom. Eh, a mm, myslím, že ten původní návrh komise musí být základem. Pozměňovací návrhy zleva i zprava se velice těžko přetaví v kompromis. A ten původní návrh kompromise, jak byl původně míněn, přispíval k transparentnosti, jednoznačnosti, jednoduchosti, ale zároveň také přihlížel k tomu, že eh, kvalita služeb, které jsou dnes na odbovacím trhu, eh, není dostatečná. Musíme dělat eh, něco a k tomu je cesta liberalizace. A zároveň se musíme postarat o sociální ochranu, ovšem ne takovým způsobem, abychom znemožnili normální podnikání. Takže já si myslím, že to musí být možné tak abychom eh, se dobrali k eh, promyšlenému kompromisu. Eh, pan Groš správně říká, že bychom spíš měla, měli konstruktivně hledat konkrétní řešení, než to úplně vrátit a musíme se postarat o lepší služby pro cestující. To je základ našich snah a jako frakce si myslíme, že to je možné, ale každopádně nebudeme podporovat eh, eh, nic, kde nebudou záruky zlepšení eh, služeb a kde nebude zaručeno, kde, nebudou, kde, kde, kde všechny sociální věci budou blokovat ty, ten pokrok. O co tady jde, říká pan Kramer. Jde o nějaká dvě letiště za nějakých 15-20 let. O to tady jde v tom konfliktu. Ovšem jsme se tady dlouho bavili. S, na výboru eh, jsme se eh, eh, věč, jsme sehnali těsnou většinu a na plénu jsme sehnali obrovskou většinu. A najednou znovu to máme projednat. Jak můžeme něco vymyslet na podruhé? A já tady opravdu, mě, mě tady leží na srdci role Evropského parlamentu. Komisi se prostě ten návrh nepovedl. Řeklo se už předem, že, ať, že má dávat pozor, že to takhle prostě nepůjde a teď je otázkou, jestli oni stáhnou nebo, eh, eh, nebo dají nový návrh. Já si myslím, že bychom měli mít dost vědomí a toto požadovat. Evropské nařízení pro tři uh, eh, m, mm, letiště je prostě úplně zběsilé, jako bychom prostě v parlamentu neměli nic lepšího na práci tady nebo v komisi. Prostě uh, vymenuju vám 10-20 věcí, kterými by se měla komise zabývat. Ono máte Frankfurt, Michov a Vídeň. A je to tam opravdu tak špatné, že to je až nebezpečné? Takže buď, buď eh, se o to stáhneme, ať si komise rozhodne, jestli si vzala po naučení nebo ne, jestli ne, tak se s tím bude muset něco dělat. Ale to není naše úloha. My se tady zesměšňujeme. Máme stanovisko, hlasovali jsme o tom těsnou většinou, na plénu obrovskou většinou a u toho eh, to zůstane a komise eh, tady bude potom rozhodovat místo nás. Pan Děkuji. Pokud jde o to, co navrhl zpravodaj, tak myslím si, že to jde eh, jednoznačně správným směrem. Já mám dojem, že řada kolegů eh, se domnívá, a já si to také myslím, že neexistuje přímá vazba mezi kvalitou a počtem poskytovatelů. E, jsou e, letiště, e, která mají dobrou kvalitu a málo poskytovatelů, jiná mají málo poskytovatelů a dobrou, špatnou kvalitu, jinde mají spoustu poskytovatelů, špatnou kvalitu, ale mají spoustu, spoustu poskytovatelů a dobrou kvalitu. Takže jde o něco jiného. Mám ten dojem, že sociální demokraté jasně řekli, že když už by tady byla povinná liberalizace, tak Eh, v sociální oblasti eh, se musí něco dělat. Pro mě eh, je tady opačná otázka. Pokud tady nebude povinná liberalizace, ale necháme toho třetího poskytovatele na členském státu, tak se nebude přitahovat ten sociální šok nebo uvolovat, uvolňovat. Já si myslím, že celý ten návrh je jenom takovou kulisou pro tu proto povinné zpřístupnění eh, trhu třetímu poskytovateli. Sociální politika nebo tarifní politika, ta se musí dělat ve členských státech a ne eh, jako celoevropská dopravní politika. A proto eh, mm, jsem tady s, přišel s návrhem pro mm, pana zpravodaje, a sice ohledně toho třetího poskytovatele eh, ve, ve, ve členských státech. Protože někde prostě nemůže být povinná liberalizace a tam George, Mr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pomalu se eh, dostáváme opět k jádru věci. Já tedy eh, vítám návrh kolegy Zasady. A, a vždycky jde o. Já si myslím, že jde o celou uh, řadu uh, letišť a členských států a celkově vítám o, to, že se zde více e, zohledňuje subsidiarita. Myslím si, eh, že i eh, eh, když se bude respektovat subsidiarita, tak to zlepší kvalitu. Kolega Said al khadravi už o tom mluvil. A sice, že ta situace v tuto chvíli není dobrá. A když to vrátíme znovu komisi, tak komise s jistotou nepředloží rychle a konsekventně nový návrh. Čili eh, pokud má dojít ke zlepšení sociálních podmínek, eh, tak to musíme požadovat teď, stejně tak jako zlepšení vzdělávání. A eh, já bych uvítal tu spolupráci s výborem pro zaměstnanost. Od začátku bylo zřejmé, že tady musíme vytvořit jasnou zprávu, jasnou mm, zprávu. A tady proto máme příležitost. Děkuji. Ještě než znovu požádám, dám slovo panu Spravedojovi, tak bych vám jako předseda chtěl připomenout, jaký je postup eh, ohledně této zprávy. Já vím, že jste to všichni dostali a někdo o tom už možná hovořil, že to možná bude trošku problém Vaším jménem, jménem výboru TRAN, musím ústně nebo písemně parlamentu sdělit, jaký bude postup, a to do 12.2. Takže v ideálním případě bychom tam měli také sdělit nějaký předběžný plán toho, jak by se to mělo prohlasovat. A to jak ve výboru, tak v plénu. Já bych samozřejmě klidně schromáždil všechny uh, stínové zpravodaje z výboru Ample i Tran, jak říkal pan zpravodaj, abychom se nad tím mohli ještě zamyslet, ale v tuto chvíli skutečně musíme dosáhnout dohody a pokud nedosáhneme té dohody, tak uh, stojíme před druhým zamístnutím, takže já myslím, že skutečně musíme být realisty a uvědomit si to. Takže vám chci, prosím, vážení, připomenout jakožto eh, předseda, že vaším úkolem je dosáhnout schody a pokud nedosáhneme té schody, tak jediná další možnost je, že prostě nám to nevíde jak ve výboru, tak v plénu. Pane zásado, chcete ještě něco dodat k tomuto tématu? Já bych byl velice rád, kdyby to mohlo být uh, skutečně uh, stručné, protože máme jenom 15 minut tlumočení. Dobře, tři zdaně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom několik slov. Já bych chtěl zdůraznit, že v tomto dokumentu je zmíněna celá řada důležitých témat, která by mohla mít dopad na zlepšení situace a zjednodušení. A samozřejmě tady jde i o náklady. Například eh, se jedná o to schvalovací, eh, ten schvalovací postup. Pokud budeme mít jednotný postup pro schvalování, tak nebude třeba, aby někdo žádal o 27 povolení v 27 členských státech. Bude to celé všechno mnohem jednodušší a levnější, než obracet se na jednotlivé úřady v členských státech. A pokud TRAN a EMPL se neschodnou, tak to nejde. To prost, tak to prostě nebude. Proč? Protože tady jde o technické záležitosti v tomto dokumentu. Tady nejde o uh, sociální otázky a tak dále. Pokud to necháme na členských státech, aby se rozhodli, kolik bude těch poskytovatelů služeb, tak to nebude nic, co by vadilo rozhodnutí výboru EMPL, protože pokud si členský stát zvolí omezení počtu poskytovatelů třeba na dva a potom tady bude třeba eh, zahájit nějaké zadávací řízení a pokud ten jeden uh, poskytovatel služeb opustí to letiště a bude nahrazen druhým, tak potom se teprve uplatní tyto podmínky. Takže tady to není problém. Skutečně jsme schopni se rozhodnout v našem výboru a samozřejmě já jsem připraven se s vámi sejít kdykoliv, v jakémkoliv, ne, v jakémkoliv datu, abychom uh, dosáhli kompromisu, protože já si myslím, že je skutečně na dosah a teď skutečně je to na nás, na nás, na spravodaji, stínových spravodajích a poslanci Poslancích. Pane zásado, já budu skutečně velice pozorně muset sledovat to, co se bude dít, až tedy eh, se sejdete se s těmi stínovými zpravodaji, protože, jak jsem říkal, musíme skutečně s tím pohnout velice rychle, abychom tady dosáhli nějakého řešení. Ještě jednou děkuji, tím tady končíme pořád jednání na běžné zasedání a teď tady můžeme přejít na setkání koordinátorů a já požádám ty z vás, kteří eh, zde nemají být, aby odešli. Eh, u nás v Británii, když ve sněmovně někdo řekne I spy stranger, tedy vidím tady uh, osoby, které zde nemají být, tak se všichni, vy, tak se vyklidí celý sál. Takže prosím toto, já v tuto chvíli říkám, vyklidme sál. Uh, odejděte ti, kdo zde nemáte být.